Dear colleagues, good afternoon. Kolegové, eh, rád bych požádal, abychom přijali program. Děkuji. Nemám žádná sdělení, výborně. A stručně teď k probíhajícím trialogům. První politický trialog OPA eh, té revizi směrnici proti praní peněz, ten proběhl 21. března. Eh, I orientační diskuze proběhla o tématu registry konečných vlastníků, eh, ty povinné subjekty, potom spolupráce mezi FIU, a mezi tedy finančními úřady a potom jsme diskutovali jednotkami a potom jsme diskutovali o e, různých e, pozicích. My jsme dali i mandát k spolupráci o orgánech e, o finanč, mezi, mezi tedy o spolupráci mezi finančními útvary a poté také i jsme dali mandát k dalším oblastem, technickým oblastem, tedy kterých se ty diskuse politického charakteru netýkají a další, se, další proběhne ve Štrasburku. Nyní eh, eh, eh, náš přeskum a PSV2, naše téma, jak víte, po veřejném připomínkovém řízení, tak, eh, tak eh, investiční banka eh, předložila návrh RTS, takže je to diskuze velice dobře načasovaná. A dám slovo nejprve Androvi Riovi z EBA, předsedovi EBA, a poté si také vyslechneme pana Petite, Eh, generál, zástupce generálního ředitele eh, a potom s eh, ESMI pana paní Angela. ago we concluded our work. Takže vážený pane předsedo, víte, že jsme úzce spolupracovali s ECB na přípravě finální zprávy, která zahrnuje finální návrh regulatorních technických norm pro bezpečnou komunikaci. A tato zpráva obsahuje také více než 100 stránek tabulek o zpětné e, vazbě, které se snaží e, řešit e, obavy, které se objevily v těch 224 odpovědích. A, a také tedy zpráva obsahuje naši reakce na tyto problémy. Dnes bych se rád soustředil na tři oblasti, na které jste upozornili již na předchozím zasedání v listopadu a budu se snažit vysvětlit, jak to řešíme. Jde především o technologickou neutralitu, výjimky z požadavku provést solidní autentifikaci klienta, například na parko, při platbě na parkovištích a konečně za třetí obavy, pokud jde o přístup k platebním účtům. Pokud jde o technickou neutralitu, tady máme hned několik odkazů na mezinárodní varianty a příslušné normy ISO. Ovšem během konzultací vyplnulo, eh, že vidíte eh, problém eh, v tom dodržení principu technologické neutrality, což tedy samozřejmě předpokládá neustále inovace a na druhé straně udržením jednotného trhu. Proto jsme se eh, rozhodli eh, tedy eh, užít tři základní principy, pokud jde o autentifikaci zákazníka a také tedy odstranit odkaz na mezinárodní normy ISO, jako je 2002 7001. Pokud jde o výjimky z požadavku na solidní autentifikaci zákazníka. Tady jste tedy především měli obavy z toho, že bude třeba provádět eh, analýzu transakčního rizika po každé a navrhli jste výjimky například pro eh, platby na, ve veřejné dopravě a parkovištích. Pokud jde tedy o veřejnou dopravu, o parkoviště, připustili jsme, že vaše obavy jsou validní a proto jsme zavedli termín tzv. Eh, terminály bez dozoru, kde se vlastně platí za tento typ služeb a pro ně platí výjimka, protože tato výjimka je tedy z provozních důvodů žádoucí i z pohledu veřejnosti. A do budoucna bude možné ji rozšířit například i na platbu mýta a podobně. Pokud jde o analýzu transakčního rizika, někteří respondenti v procesu konzultací řekli jasně, že EBA neumožňuje ve svém textu výjimky založené na aktuálním odhadu rizika. Například pokud jde o transakce prováděné vůči důvěryhodnému příjemci. EBA si uvědomuje, že princip, který je ve směrnici o platebních službách, e, tedy představuje velice solidní základ, ale je třeba umožnit určité výjimky. Nicméně EBA nepodporuje myšlenku, že by poskytovatel platebních služeb samostatně v každém případě rozhodoval, zdali provést eh, transakční analýzu rizika nebo ne. Eh, je třeba mít jasná pravidla, která jsou ukotvena v zákoně. Nicméně dospěli jsme k závěru, že má smysl, aby EBA povolila výjimky na základě eh, TRA, a to v souladu s, s určitými jasně nadefinovanými cíly a kritérii. A to jsme udělali. Přišli jsme s další výjimkou, která je k dispozici u transakcí až do 500 euro a tím tedy vlastně, ale zároveň tam platí pokuta za případné zneužití služeb, což by měla být motivace pro poskytovatele platebních služeb eh, lépe vybavit své systémy. A také tedy z důvodu toho, abychom zjistili, jak to bude fungovat v praxi, jsme u této výjimky zavedli ustanovení, které po 18 měsících fungování v praxi umožňuje přeskum. Pak tu máme výjimku, eh, tedy u částek menších než 10 euro, což tedy je výjimka z toho základního požadavku směrnice o platebních službách o zajištění bezpečnosti. My si uvědomujeme, že požadavky na solidní bezpečnost eh, nesou sebou určité náklady a mohou někdy jít proti duchu tedy toho cíle PSD 2, tedy příslušné směrnice. Proto jsme se rozhodli zvýšit tu horní hranici pro platby, které nejsou kontrolovány z 10 na 30 euro u plateb na dálku, ale ne na 50 euro, jako tomu je u bezhotovostních plateb, což někteří z vás požadovali. Pokud jde o přístup k platebním účtům, vy jste tedy vyjádřili obavy o, tím mezi, jak sebou, mezi, o tom, jak sebou budou kom, spolu budou komunikovat eh, poskytovatele platebních služeb, většinou eh, banky a také tedy ti provozovatelé technického rozhraní. Dospěli jsme eh, k závěru, že směrnice PSD 2 už je v tomto ohledu eh, zastarala a neumožňuje ošetřit některé eh, nové případy, které vznikají v důsledku inovací a které umožňují například tedy informace o účtu a o plátci kontrolovat. Tady, tady například je tedy ten původní požadavek vstoupit do bezpečné komunikace, neuchovávat data a podobně. Kromě toho, článek 115 PSD 2 tvrdí, že tyto poskytovatelé mají přístup v reálném čase k účtům plátce pouze na omezenou dobu, tedy na přechodnou dobu než dojde k novelizaci příslušné směrnice. Proto si myslíme, že tedy jakmile dojde k této novelizaci, nebude možné eh, zajistit přístup k účtům v současném rozsahu. A tam, kde tedy mají provozovatele platebních služeb přístup k účtu, aniž by s příslušnou bankou měli uzavřenou dohodu o spolupráci, vyžadujeme určitá specifika, pokud jde o rozhraní. A je jasné, že tedy banky budou dále inovovat svá rozhraní, případně přicházet s novými inovativními řešeními, které umožní komunikaci s vlastními zákazníky. V obou případech poskytovatele platebních služeb budou mít přístup k datům, které potřebují k tomu, aby mohli obsloužit zákazníka. Nicméně, abychom řešili legitimní obavy které jste vyjádřili, pokud jde o hladký přechod na nový režim fungování. Vložili jsme do textu požadavek na technické normy, to znamená, že banky musí nabídnout stejnou míru výkonu a spolehlivosti jakož cizím zákazníkům, jakož i vlastním. A otevřít svá rozhraní eh, tedy službám, které iniciují platby a provádějí platby tomu, aby měli dostatečný čas otestování toho, jak toto rozhraní funguje. Také tady zavádíme ustanovení, eh, které eh, zavazuje banku k tomu, aby ověřila, že na účtu je dostatečná částka předtím, než umožní poskytovateli platebních služeb přístup k účtu. Podle těchto nových postupů bude tento přístup bezpečný, harmonizovaný a přistupný přispěje k, ke všem cílům novelizace příslušné směrnice o platebních službách. Myslíme si, že to je tedy to maximum, čeho jsme byli schopni, pokud jde o právní text. Na závěr bych rád řekl, že jsme, zošetř, že jsme zohlednili připomínky, které padly během procesu konzultací a podařilo se nám najít lepší rovnováhu mezi tedy často protichůdnými požadavky na novelizaci PSD 2. A já jsem teď připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much. Děkuji moc krát panu Henryovi a teď má slovo Pierre Petit, eh, náměstek generálního ředitele ECB. Pokud vám to nevadí, tak já navrhuji, abychom nejprve dali slovo komisi. V pořádku. Prosím, Martin Merlen. Děkuji vám, pane předsedo. My jsme dostali návrh eh, technických standardů před měsícem, eh, jak víte, a eh, já bych chtěl poděkovat EBA za skvělou práci na této problematice. Celkově se domníváme, že návrh RTS je velice kvalitní a souhlasím s panem Enriou v tom, že e, PSD 2 stanovuje mnoho cílů, které občas e, může být těžké vzájemně skloubit. Je to bezpečnost, pohodlnost, ochrana spotřebitele, inovace a e, konkurenceschopnost. A proto si myslíme, že EBA odvedla dobrou práci při zvládání všech těchto vzájemně si konkurujících cílů. Já dnes nebudu hovořit o všech eh, otázkách, které se týkají RTS, ale chtěl bych se soustředit na dva hlavní problémy. A sice nejprve bezpečnost a za druhé komunikační rozhraní. Pokud jde o bezpečnost eh, plateb a silnou autentizaci zákazníka, podporujeme eh, přístup, který zvolila EBA a který umožňuje alternativní autentizační mechanismy založené na analýze rizik. A to zejména proto, že eh, si uvědomujeme, že eh, silná, že, že vhodný mechanismus silné autentizace zákazníka ještě není celoevropsky dostupný. Zároveň si vážíme toho, že návrh RTS obsahuje doložku o přeskumu, která umožní e, brzký e, přeskum účinnosti alternativních mechanismů autentizace a to bude již 18 měsíců e, po vstupu RTS v platnost. Poté, po těch 18 měsících, bychom měli mít e, už e, spolehlivou statistiku o podvodech a také lepší nástroje na řešení rizik spojených s podvodnými platbami. Teď k tomu druhému tématu, to je to komunikační rozhraní. Tady si uvědomujeme, že EBA chtěla dosáhnout rovnováhy mezi různými zájmy eh, bank eh, a eh, aktérů v oblasti finančních technologií. Tady sdílíme obavu, kterou už vyslovil Evropský parlament, a sice, abychom pomocí RTS nebo pomocí nesprávného výkladu RTS nepodkopali cíl směrnice PSD2, kterým je podporovat inovaci a hospodářskou soutěž. Návrh RTS od EBA totiž ukládá bankám určité povinnosti, aby byla zajištěna kvalita služeb dedikovaného rozhraní, které banky mohou zřizovat. Tato opatření ale nejsou eh, podle nás dostatečně specifická k, k tomu, aby poskytly eh, nějakou strukturní nápravu eh, poskytovatelům plateb z třetí strany. Tady se domníváme, že je potřeba jít ještě o krok dále a e, dát bankám možnost e, garantovat e, službám TPP obchodní kontinuitu. Domníváme se, že tento přístup by byl pro TPP udržitelný a přitom by bankám ponechal dostatečnou flexibilitu. Doufáme tedy, že se nám podaří najít přijatelné řešení pro všechny strany což si bude žádat eh, určitou eh, míru dobré vůle ze strany všech, ale pevně věříme, že se nám to podaří a to ve stanoveném čase, který stanovuje nařízení o EBA. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A nyní pan Petýr. Děkuji vám. Já bych nejprve chtěl eh, pogratulovat EBA eh, e k eh, její dosavadní práci a také k tomu, jak byly zohledněny obavy, které vyslovili jednotliví hráči na trhu v první fázi vývoje standardu. Tyto obavy tedy byly zohledněny a současný návrh je, myslím, stabilní a transparentní a představuje dobrá řešení téměř všech otázek, které konzultace s trhem přinesla. Otevřená je ale i jedna otázka a u té bych chtěl eh, vás informovat o eh, našem názoru. A to je přístup TPP eh, k platebním účtům. V této fázi legislativního procesu tu máme tři aspekty. Za prvé, Uvědomujeme si obavy eh, Evropského parlamentu a rozumíme jim. Uvědomujeme si, že tyto obavy pramení z touhy zajistit, aby TPP mohly v budoucnu i dále poskytovat služby, které nabízejí dnes. A aby měli přístup k osobním údajům a informacím eh, z účtu zákazníka a aby si mohli vybírat eh, data a informace, která poskytnou eh, obchodníkovi, jakožto potvrzení toho, že byla iniciována platba a že bude provedena. Takto v podstatě vnímáme TPP jakožto nositele inovací na trhu s maloobchodními platbami. Uvědomujeme si tedy eh, tyto obavy, rozumíme jim a myslím si, že všichni se shodneme na tom, že na základě podmínek PSD2, včetně povinnosti TPP mít licenci a být pod dohledem a e, povinnosti TPP e, identifikovat se bance, A za druhé, e, po té, co jsem si vyslechl Evropskou komisi, mohu říci, že vítáme to, jakým způsobem e, Evropská komise hodlá e, odstranit obavy Evropského parlamentu. Samozřejmě budeme patrně potřebovat více jasnosti, potřebujeme ještě více detailů ohledně podmínek, za kterých bude uchován přístup eh, TPP jakožto eh, záchranné řešení. A ten třetí aspekt je pro nás velice důležitý. V ECB budeme i nadále podporovat úsilí o to, aby banky a TPP v rámci ERPB eh, e definovali společné, eh, společný soubor praktických požadavků, které budeme potřebovat pro vývoj eh, integrovaného trhu s, se službami iniciace plateb v Evropě. Potřebujeme takovýto integrovaný trh, kde by si TPP mohli vzájemně konkurovat a kde by obchodníci mohli využívat pouze jedno nebo dvě TPP k tomu, aby mohli eh, mít přístup v podstatě ke všem eh, platebním účtům. Není možné, aby si TPP vyvinuli eh, kolem 4 tisíc různých komunikačních rozhraní s bankami, protože zhruba tolik bank existuje v Evropské unii. Takže pokud to řešení, které je momentálně na stole, bude uchováno a které řeší eh, otázku přístupu k účtům, tak potom se eh, značně vyjasní právní rámec, ve kterém se TPP budou pohybovat, což ale neznamená, že TPP a banky nebudou muset se sejít a najít eh, společný způsob komunikace ohledně všech relevantních praktických aspektů. A ECB, e jakožto předsedající orgán ERPB, pevně věří, že ERPB přinese dobré výsledky. A konečně e, bych chtěl říci závěrem, že ECB bude i nadále podporovat e, okamžité platby v Evropě, včetně vývoje celoevropského řešení pro okamžité platby. Pokud sledujete debatu o okamžitých platbách, pak víte, jakými způsoby ECB podporuje tento vývoj. Jak víte, okamžité platby budou eh, automaticky vyřešené pomocí tohoto návrhu a to možná ještě předtím, než samotné RTS vstoupí v platnost, což bude někdy v roce 2019. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji za tyto příspěvky a také chci i poděkovat EBA za to, že vzala do úvahy celou řadu připomínek, které jsme předali a především musím říct, že jsme spokojeni s vaším návrhem a jsem si jist, že bude následovat živá diskuze. A na začátek dám slovo Markusovi Ferberovi. Děkuji. Dovolte tedy nejprve poděkovat za to, že část našich připomínek které naš tehdejší zpravodaj pan Antonio Trajane formuloval. A že jste je tady vzali v úvahu a přesně tady ta vaše poslední vaše poznámka vlastně mi potvrdila, že my svými připomínkami jsme vlastně ovlivnili legislativu, která umožňuje například dnes na základě aplikací v mobilních telefonech platby. Ale to je jenom taková eh, poznámka na okraj. Eh, já jsem za naši stranu vedl eh, trialog a u PSD2 bylo jasné, že na jedné straně nám jde o větší hospodářskou soutěž a otevření trhu, na druhé straně ale také o určitou základní míru ochrany spotřebitele a zároveň také pohodlí u tady těch platebních transakcí. Já si myslím, eh, že směrnice o platebních eh, službách umožňuje přístup k účtům, informacím tedy o platební schopnosti, ale bezpečným způsobem. V rámci BSD2 je jasné, že je třeba zachovat technologickou neutralitu a neutralitu obchodování. To je velmi důležité, protože právě u té ISO normy, kterou jste tu použili jako Eh, příklad. Tato technická eh, neutralita zaručena není. U pozměňovacích návrhů 23 až 39 eh, jsme tady kladli důraz na tento aspekt přístupu k účtu, ale je třeba naplnit i další předpoklady PSD2, například tedy přístup eh, k účtu ze strany třetích eh, stran, poskytoval třetích stran. I tady je tedy třeba umožnit jim přístup k účtu, ale zároveň také ověření. To jsou ty zásadní body, které jsme formulovali na té první úrovni. My chceme komisi a tady pokud jde o použití prováděcích aktů, připomenout že se diskuze nyní soustředuje především na povinnosti poskytovatelů platebních služeb, ale z dlouhodobého hlediska to má zásadní dopad i na modely podnikání a na informací o účtech, které například eh, nyní umožňují tedy eh, takové praktiky, jako je screen scraping a podobně. A teď je otázka, jak nastavit tedy další fungování. Musíme být opatrní, aby nedocházelo k tomu, že tedy poskytnutí informací o účtu nebude mít automaticky za důsledek přístup k účtu a na druhé straně je třeba také dobře nastavit celý ten technologický mechanismus. Musíme tedy dávat pozor na to, aby naše požadavky byly vyvážené a já chci apelovat na komisi, aby zajistila, že povinnosti poskytovatele platebních služeb, pokud, a pokud jde o Informace o účtu byly nastaveny rozumně. Na jedné straně nechceme mít žádné mezery v regulaci, na druhé straně tedy chceme, aby podmínky byly na evropské úrovni stejné pro všechny. Druhá připomínka EBA eh, tedy zohlednila celou řadu našich připomínek první verzi návrhu. Například přišla s těmi dvěma novými výjimkami, pokud jde o eh, silnou antiotizaci klienta. Eh, pro nás je to tedy přijatelné, máme ale ještě jeden problém, protože je tu tedy ten horní limit 500 euro, což je možná v pořádku pro soukromé uživatele, je to tedy v pořádku z pohledu, pohledu ochrany spotřebitele. Na druhé straně máme tedy takové podnikatele, pro které je to částka mizivá. A nutilo by je to vlastně přenastavit to, jak funguje jejich centrální zaúčtovací oddělení a služby. Například eh, tady to oddělení, které vlastně sleduje výdaje na služební cestě. To je všechno automatizované. A proto je třeba zajistit, že přijdeme s pravidlem, které bude vyhovující, které tedy z pohledu podnikání business to business. A já si myslím, že tedy to platí o evropském komisaře, jakmile za den utratí víc než 500 euro, že by tedy byl nucen zadávat PIN u jakékoliv další transakce. Byl bych tedy rád, kdyby tyto body byly také z vaší strany ještě vzaty v úvahu. Děkuju. Thank you. Tak, Děkuji vám za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že musíme uchovat právo eh, poskytovatelům eh, plateb třetích stran TPP mít přístup k zákaznickým kontům eh, prostřednictvím online rozhraní bank. Současná verze RTS umožňuje bankám rozhodnout, zda povolí TPP přístup nebo ne. Nicméně takovéto rozhodnutí nemůže záviset na rozmaru banky. EBA e nemá mandát k tomu, aby odstranila fungující technický model Eh, odkud zatím nikdy neunikly žádné osobní údaje. Odůvodnění 93 v PSD 2 jasně říká, že RTS mají být kompatibilní s různými technologickými řešeními. Musíme také eh, zabezpečit, aby eh, banka, banky provozovaly dedikované rozhraní, a které nebude vystavěné na modelu Redirect. Tato technologie eh, znemožňuje TPP vyvíjet své produkty a přizpůsobovat je různým prostředím, jako jsou aplikace a mobilní telefony. Dále musíme se postarat o to, aby eh, požadavek na normu ISO 20022 eh, byl odstraněn, což je specifikováno v článku 28.3 v RTS. Je podivné, že EBA eh, e se rozhodla udat tento technický standard, když všude jinde se odstraňují specifické standardy v zájmu podpory technologické neutrality a inovace. Eh, zavedení eh, ISO 20022 by znamenalo, že banky přijdou o možnost provozovat nejlepší, možný, nejlepší možné dedikované rozhraní a také přijdou o možnost přizpůsobovat API aplikacím mobilního bankovnictví. Článek 27.4 v RTS stanoví, že Organizace pro mezinárodní standardy vytvoří standardy pro PIS a AIS což zase je v rozporu s myšlenkou podpory technické neutrality, na které je vystavěna směrnice PSD2. Jsem přesvědčen o tom, že EBA nemá mandát udělovat dalším organizacím poloprávní status k tomu, aby eh, předepsovali eh, nějaké technické standardy. Eh, tady zjevně hrozí, že tyto organizace potom budou silně ovlivněny bankami a karetními společnostmi. Například eh, technologii SWIFT eh, by mohly být vnuceny služby PIS, což by vzhledem k jejich značným nákladům, k vysokým nákladům, mohlo vyřadit ze hry mnoho aktérů. Já každopádně doufám, že se dopracujeme k nějakému rozumnému řešení, ale eh, pouze jsem chtěl vyjádřit svůj názor. Děkuji za slovo. Thank you. Děkuji. EKR, Sophie Intveld. Much detail, but I'd like to... E, nebudu hovořit o detailech, ale bych chtěla zareagovat na to, co řekl Markus Ferber, e, jak přijímáme legislativu. Ono to vůbec není snad vhodné e, pro eh, moderní svět. Jenom si kladu otázku. V průběhu let my prostě diskutujeme a procházíme všude ty tečky, čárky a kolik iniciativ, ale v podstatě eh, tak to jsme pohřbili a jak se Evropa vyvíjí. I já si skutečně nejsem úplně si jistá, jestli tady eh, eh, tato agenda je v pořádku. Snad skutečně se dohodneme konečně na něčem, co umožní inovace a konkurenci. Měli bychom začít myslet jinak protože my mm, inovaci vyháníme z Evropy takto a my si stížujeme potom, že závisíme na eh, amerických a čínských gigantech. No to je ten důvod. Já doufám, že v k budoucím agendám přistoupíme jinak. Děkuji. Ano, e, to je o diskuzi, zdali deregulace je ta správná cesta k trhu. Dobře, ale v každém případě e, my jako zákonodárný orgán tak hm, přijímáme legislativu a až se zveřejní v úřední věstníku, tak pak je účinná. GUE ne, Eva Žolí tu není, takže prosím, Sven Gigold za ní. Děkuji, pane předsedo. No, já si dobře pamatuji, a i Sophie Intveld si pamatuje dobu, když jsme vyjednávali o e, SEPA, tak e, i tehdy jsme vedli obrovské diskuze o governance. A pamatuji si dobře, že nikdy to pro mě nebylo uspokojivé e, řešení. Ta klíčová mm, pracovní skupina, která připravuje pravidla, o kterých tady jednáme, tak to je ta skupina, která řeší interfejsy rozhraní v rámci ERPB, což je ERPB, což je orgán, který nahradil radu SEPA. ERPB to je orgán, který je součástí ECB. Takže v zásadě ten orgán má webovskou stránku, a když se podíváte na jejich jednací řád, tak čtvrtě tři, vě, mají kvalifikovanou většinu, tři, čtvrtě věč, tři čtvrteční většinu, takže v podstatě nic nemohou udělat. A možná když jsou všichni přítomní, tak eh, ano, ale mm, sekretariát pořád ještě sedí u, v rámci EPC, my, EPC, takže my říkáme, že to není transparentní a a navíc, co mi vadí, je nedostatečné zastoupení spotřebitele a spotřebitelů. A dokonce ani EBA není na seznamu členů této skupiny. Můžete mi vysvětlit, proč tam EBA není, nebo zvou vás aspoň na jednání? Podle mě celé to řízení governance v oblasti plateb Mm, ne, jak se eh, ne, nerespektuje rychlý běh věcí. Takže bychom měli přehodnotit způsob, jak tento orgán rozhoduje a možná i my, než abychom měli vždycky ty skrušiny sloc tady. Ano, my si vybíráme zvláštním způsobem naše vody, k jednání a toto podle mě je zvláštní způsob governance řízení komise. Mi to možná může vysvětlit, proč tady máme tu klíčovou pracovní skupinu pro implementaci PSD2 a proč má sekretariát, který opět je součástí EPC a na seznamu členů máte dvě velké banky, ale mm, které e, tam jsou jako členové EPC a i spolupředsedající je z EPC. Takže skutečně já s tím mám problém, s tímto způsobem řízení. Takže my máme přece evropské instituce, které mají svoji roli v ECP, máme jasnou odpovědnost a my přece tady hlasujeme o rozpočtu a tady máme způsob řízení governance, což je nezávislá instituce, která již má celou řadu různých úkolů a funkcí a nemáme zde ale stejnou úroveň kontroly nad nimi. A teď my tady eh, dokonce vidíme, že ani EBA není součástí té pracovní skupiny. Já musím říct, já mám takovou zásadní otázku, kdo rozhoduje, jak je to transparentní a kdo se komu zodpovídá. A můžete mi, nebo nám vysvětlit, možná komise nám vysvětlí třeba, a zdali skutečně tento způsob řízení je co možná nejvíce demokratický a transparentní, který lze mít. Děkuji, pan předseda. Pan Vali zde není. Pan Alemans ne. Barbara Kapl. Takže začneme s Catch the Eye jako první. Pervanche Beres. Děkuji. Děkuji za tuto možnost přes, přeskoumat návrh RTS v rámci skrutiny slot, to je důležité, a i, jak řekli předřečníci, je důležité, abychom mohli vždycky to nějak revidovat a pozice, postoj EBA eh, s ohledem na tu pracovní skupinu, tak to je důležité, protože EBA je tím eh, rovnovážným bodem. A přece tady nám šlo o to, především abychom zajistili vstup na trh. A mezi tomu, tím, jak se adaptujeme na nové technologie a ta vůle no, klientům eh, mít eh, snadnější a snadnější způsoby placení, to chápeme, ale potom je zde cíl bez zabezpečení plateb. A tedy proto je třeba, aby zde existovaly určité struktury a proto je třeba Eh, si uvědomit, o čem tady mluvíme. Chápeme, že některé mm, eh, přístupy se snaží uklidnit, ujistit eh, ty, kteří již jsou na tom trhu nových technologií. Když hovoříme o neutralitě technologií, tak máme dojem, že to je ve službách těch, kteří již jsou na trhu. A je třeba si uvědomit, o co tady jde. Jde o přístup k datům, která jsou nezbytná pro eh, skutečné efektivní platby, anebo prostřednictvím těch efektivních plateb povolíme to, aby eh, nové subjekty mohly se zde etablovat v těchto nových eh, technologiích a mm, tak, aby mohli dostat veškeré informace týkající se účtů, především bankovních účtů těch, kteří Eh, z jejich účtu se mají odečíst ty částky. Takže o to tady jde, to je téma. Je škoda, že tady nedošlo k takové konfrontaci mezi těmi velkými aktéry a tím myslím především podnik jako Sofort například a nebo podniky jako eh, o kterých často mluvíme, eh, jako je Garfa, které prostřednictvím nebo ve jménu technologické neutrality třeba asi mají velký zájem na Eh, to mít pod kontrolou tyto údaje. A možná my si ani neuvědomujeme, jaký je dopad a ani to zákonodárce v úrovni jedna neměl na mysli. Takže ta vůle zákonodárce zde proto je zásadní pro úroveň jedna A technologická neutralita, o tom se hodně mluví tak to by nemělo vést k tomu, že nakonec eh, ti, kteří jsou etablováni na trhu, tak se jim ještě ta pozice stane komfortnější a budou mít v ruce ten klíč pro vstup na trhu a příliš hm, tedy velký klíč a na úkor ostatních. A otázka zabezpečení bezpečnosti. Já eh, jsem byla pro těch 10 euro, protože vím, že Eh, ti zprostředkovatele plateb, ty, v podstatě ty zrovna nejsou v první linii bojovníků proti terorismu, ale eh, jsou důležitou součástí celé této dimenze, eh, které říkáme bezpečnost. A potom zde máme limity těch výjimek a čím, jak si budeme to mít volnější, tím více se bude vyvíjet to riziko. A nakonec se to obrátí proti státním orgánům a proti zákonodárným orgánům. V této fázi já si myslím, že vzhledem k těm technologickým údajům, které máme a vzhledem k tomu, že spotřebitel mm, chce samozřejmě mít k dispozici veškeré možné inovace, ale také chce, aby to bylo všechno bezpečné, ještě více bezpečné, mm, ty jeho platby, aby byly tak. My tady mm, proto děkujeme za návrh EBA a budeme se o něj opírat, až se budeme zabývat tím, jak by měl vypadat konečný návrh v této oblasti. Děkuji. Nevidím tady žádné další žádosti o slovo, tak řeknu něco i já. Musím říci, že, jak jsem řekl, pro mě to je velice přesvědčivé, to, co řekl Andre, Andre Enria, Enria, kolega Enria. A chci poděkovat EBA, že vylepšili tu první část SCA, ale pokud je o ten druhý problém, to znamená mm, přístup k platebním účtům, tak zde bych chtěl eh, k klientským účtům, tak bych se chtěl zeptat komise, co Eh, tím myslí, že chce eh, zachovat stávající podnikatelské praktiky. No, samozřejmě nechceme, aby ta legislativa měla nějaký eh, jaksi revoluční efekt, aby to něco narušilo, ale vždycky to musí přece být v souladu s duchem legislativy a to tady nejde o to jenom ochránit stávající podnikatelské modely, ale také i zavést určité principy samozřejmě, které musí být vyvážené. Na jedné straně neutralita a e, rovné podmínky pro všechny, ale potom i bezpečnost. Tudíž nechápu, zdali to, co říkáte, znamená, že spochybňujete i to, co řekla Eba ohledně, to, co říká Belen, že to spochybňuje i to, že screen scraping už nebude eh, no, možný podle této legislativy, což, je, což tady mm, jasně vyplývá z legislativy. To znamená, mm, je třeba zachovat stávající eh, funkce trhu, ale nemůžeme zde porušit eh, principy, které jsou jasně legislativně zakotveny. Osobně hovořím zde jako poslanec a já bych chtěl, abyste nám vyjasnili, do jaké míry říkáte, že si, že si to přejete změnit. Mm, já si myslím, že by se to měnit nemělo. Děkuji. Thank you, Chairman. Uh, as I said, we... Uh, Děkuji, pane předsedo. Jak jsem říkal, domníváme se, že uh, EPS, které vyvedla EBA, jsou velice kvalitní ve všech ohledech. A pokud jde o e, komunikační rozhraní, stále se domníváme, že mohou být poskytnuty e, e, třetím stranám dostatečné záruky k tomu, že budou mít že to bude ku prospěchu jejich obchodní kontinuitě a jejich obchodnímu modelu k tomu rozhraní. To řešení, eh, které zvažujeme, je následující. Buď udělit přístup eh, TPP přes eh, jejich zákaznický interface, což by ovšem potřebovalo určité úpravy, aby mohlo dojít k reciproční identifikaci bank a TPP a také zajistit, aby TPP měli přístup pouze k informacím, které potřebují k tomu, aby poskytovali své služby. To je jedna možnost. A nebo by mohly banky vytvořit dedikované rozhraní, což je koncept, který není v RTS definován, ale eh, dohledové orgány banky i TPP ho chápou jako eh, rozhraní, které, ne, které nevychází z online rozhraní internetového bankovnictví pro zákazníka. Toto dedikované rozhraní by bylo eh, tvořeno balíčkem API plus adaptace zákaznického rozhraní, což by umožnilo vzájemnou identifikaci TPP a banky a také by to umožnilo patřičné prosílání informací. E, takže o tomto momentálně e, uvažujeme. Nasloucháme názorům Evropského parlamentu, nasloucháme názorům Rady. Zatím samozřejmě nic není pevně dáno. Jsou to e, první nástřely, první nápady, jak přemostit propast mezi názory jednotlivých stran. Děkuji. ECB nejprve. Děkuji vám. Já eh, bych se pouze chtěl eh, vyjádřit k té poznámce o RPB, o jak víte, ERPB eh, eh, je orgán, kterému předsedá ECB eh, e a které zahrnuje zástupce všech relevantních aktérů na straně poptávky i na straně nabídky. Jsou tam zastoupeni spotřebitelé, obchodníci, firmy, malé a střední podniky, banky, platební ústavy, včetně TPP a tak dále. V tomto smyslu jsme opravdu přesvědčení, že tento orgán eh, obsahuje vš- zastoupení všech relevantních zájmů. ERPB, eh, e eh, jak jste říkali, má svá vlastní pravidla. A jestliže vznikne pracovní skupina, a jak říkáte, tak byla vytvořena pracovní skupina pro otázky služeb iniciace plateb, tak většinou jí předsedá nebo spolupředsedá na jedné straně zástupce nabídky a na druhé straně nástupce poptávky, zástupce poptávky. Což v tomto případě eh, je skutečně EP, EPC eh, e eh, jako zástupce obchodníků. Pravidla a mandát ERPB zajišťují, a o tom vás mohu ujistit, že um, žádné řešení um, nepřinese trh sám, protože uh, ERPB je sice předsedající orgán, nicméně je to trh samotný, který musí najít uh, správné řešení. Žádné řešení nevzejde z pracovní skupiny ERPB, jestliže se nebude zakládat na širokém konsenzu. Takže v tomto konkrétním případě není možné, že by RPB přišla s řešením, které by nemělo podporu všech relevantních klíčových aktérů v této debatě. Mezi něž patří samozřejmě banky, ale ne pouze banky, ale také TPP. Děkuji, EBA. Tak ještě než předám slovo eh, Andrejovi, nebo ještě než vy předáte slovo Andrejovi, tak eh, k EBA. Eh, EBA je samozřejmě vítaná. ECP je pozorovatel v pracovní skupině ERPB a EBA má zcela otevřené dveře, pokud by se chtěla účastnit diskuzí. Tak prosím. Děkuji. Tak já dám slovo Dirkovi, který se tím zabývá více než já v běžné každodenní práci, takže eh, možná eh, vám dá lepší informace. Ale k těm obecným poznámkám o načasování těchto standardů a k otázkám řízení. Pokud jde o načasování, tak my máme mandát na vývoj těchto standardů které jsou eh, jednou z nejtěžších prací, eh, kterou jsme kdy dělali, jak svědčí dnešní diskuze o tom. Měli jsme na to 12 měsíců. Získali jsme rekordní počet odpovědí ve veřejných konzultacích a trvalo nám to 13 měsíců. Měli jsme spoždění pouze jeden měsíc. Takže myslím si, že co do načasování jsme byli nesmírně disciplinovaní a efektivní. Nemyslím si, že ten proces eh, byl z našeho pohledu nějak nepřiměřeně zdlouhavý. Pokud jde o otázku řízení, tak já jsem eh, ani nevěděl eh, o té situaci se skupinou ECB, protože EBA eh, e má vlastní technickou strukturu. Jednou z, jedním z hledisek spolupráce s ECB, tak jak to od nás eh, směrnice PSD2 žádá. To se ale týká pouze eh, orgánů veřejné zprávy, alespoň tak to chápu. A potom máme Task Force pro platební služby, eh, které, která se skládá ze zástupců sektoru platebních služeb. Tito aktéři se účastnili vývoje standardu, což je podle mého názoru správné. Probíhaly také výměny postupů s se sektorem, kterého se to týká. Já si naopak myslím, že ERPV eh, eh, je dobře, že nebyla zapojena, eh, protože máme vlastní systém veřejných konzultací a jak víte, tak jsme nesmírně transparentní pokud je o komunikaci se soukromými stranami. Já bych potom požádal Dirka, aby odpověděl na ten technický dotaz ohledně rozhraní. Ale obecně můžu říci, že jsme se vynasnažili snažili nalézt eh, vyvážené řešení v rámci současného právního rámce. Domníváme se ale, že pokud jde o zabezpečení, je nutné, abychom našli způsob, jak každý, kdo má přístup k účtu zákazníka, byl eh, identifikovatelný a aby existovala záruka bezpečnosti a také, aby přístup byl omezen pouze na ty informace, které jsou relevantní pro eh, poskytování služby. Služby, kterou si eh, zákazník žádá. Naše standardy eh, jsou tady v souladu s legislativou a plní tento cíl. Ještě Dirk, mohl by se zmínit také, prosím, o o té další otázce mimo mikrofon. Dobře, ale už rychle, protože už to máme chorvatského ministra 30 sekund pouze. Takže e, já bych chtěl e, hovořit o tom procesu vývoje politiky a o podpoře inovací mimo Evropu. Musíme si uvědomit, že tu máme paradigmatický posun ve vývoji legislativy a poprvé e, stanovujeme v zákoně bezpečnostní požadavky, což se ještě nikdy nestalo. Je to poměrně komplexní proces, který jste začali, my jsme se ho účastnili, odnesli jsme si z něj ponaučení. Pro nás ale není překvapivé, že jsme právě v této situaci, protože bezpečnostní požadavky pro platby vazby eh, vtělené do zákona, to je poměrně zásadní krok. Pokud jde o to načasování, eh, o kterém jste hovořili, tak jak Andrea říkal, my jsme měli spoždění jeden měsíc. Měli jsme období konzultací, konzultací potom dokument k diskuzi eh, o, por, o správném chápání směrnice, Eh, za účasti aktérů na trhu a to hlavní spoždění, které by mohlo vyhnat inovaci, to si myslím, že se nestane, ale pokud ano, tak je to ta, tak je to ta lhůta 18 měsíců po aplikaci RTS, což stanovuje PSD 2. Tam je lhůta 18 měsíců a to je spoždění, za které my nemůžeme, ale které stanovuje PSD 2. Takže tam možná je co zlepšovat. Nicméně ty technické standardy, které zatím máme, ty vznikly včas a myslím si, že mohou mít značný dopad na trh. Ale jinak bych chtěl zcela potvrdit, co už tady zaznělo ohledně přístupu k účtům. E, a sice, že technologická neutralita, to je termín, který je definován velice různě v PSD 2. A my jsme chtěli se postarat o to, aby žádný eh, existující aktér nebyl protežován a aby všichni začínali od nuly ze stejného místa, měli rovné šance. A právě to eh, RTS plní. A právě tak plní dalších sedm cílů technologické neutrality, které si vzájemně konkurují a my eh, jsme našli vhodnou rovnováhu. Tak eh, upřímně řečeno, já jsem naprosto zklamaný tím, co tu teď zažíváme. Já jsem nezískal odpovědi na své otázky, na žádnou svou otázku. Otázka řízení není otázka RTS. Nevím, proč eh, vůbec RTS je středovodem diskuze, proč se o tom bavíme. A za třetí jsem velice zklamán tím, že jsou tu dal, že jsou tu jaksi jiné otázky než ty, které nadnesl vyjednávací tým. Pokud takový to bude váš přístup, tak já se vzdávám funkce zpravodaje, protože nemá cenu tímto způsobem pracovat. Celé hodiny jsme o něčem vyjednávali a teď jsou najednou důležitější jiné věci eh, v ohledně RTS. Já nemám žádné odpovědi. A pokud tohle eh, je eh, způsob, jakým se řeší věci v, té, v tomto výboru, tak já opravdu končím se svojí prací, protože tohle je nepřijatelné. Děkuji. Markus, je evidentní, že všichni měli možnost promluvit. Samozřejmě, pokud eh, jste se nedočkali odpovědí na své otázky, vyžádáme si je písemně. Ano, to je velmi důležité, protože dnes vlastně došlo k takovému přeskumu a jestliže se nyní všechno schodí pod stůl, protože se změnila hlavní témata k diskuzi, ale to, co je asi relevantnější politicky, já říkám, že ta debata tedy ukázala, že i na půdě parlamentu panují různé názory a to je něco, co komise také bude muset zohlednit, ale já jsem si jist, že tento bod bude ještě předmětem eh, další eh, diskuze, ale také na parlamentu, aby si vyjasnil, jaké je jeho stanovisko. Děkuji.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 Markus, please. We will have a follow-up, but now let's move to point. Nyní pojďme k bodu 5 programu. Já tady formálně vítám pana Zdravko Mariče, ministra financí Chorvatska, který přijal naše pozvání, aby odprezentoval své stanovisko eh, k hodnocení finanční situace své a hospodářské situace své země v kontextu členství v Evropské unii. Jak víme, Chorvatsko je nejnovější členský stát, který přistoupil k Evropské unii v roce 2013. A podobně jako celá řada jiných zemí bylo také Chorvatsko výrazně postiženo důsledky hospodářské a finanční krize, a proto proti Chorvatsku bylo zahájeno řízení pro překročení deficitu. Nyní se však situace v Chorvatsku významně zlepšila, nominální deficit je hluboko pod hranicí 3% a uvidíme, jestli to tak bude i příští rok v květnu. V takovém případě by tedy bylo možné ukončit řízení pro překročení deficitu. Jsem si jist, že pan ministr pohovoří i o dalších záležitostech v rámci dialogu o implementaci doporučení specifických pro danou zemi. To je tedy všechno velmi důležité pro další diskuzi a já vám nyní s potěšením předávám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení členové parlamentu, dámy a pánové. Dovolte mi nejprve poděkovat za to, že mám příležitost eh, tady před vámi promluvit. Jakožto první eh, ministr financí Chorvatska, který kdy byl pozván do Evropského parlamentu, a to na půdě výboru ECON. Pan předseda už eh, poukázal na několik témat, o kterých budu hovořit a samozřejmě pohovořím také o hospodářských trendech a perspektivách pro Chorvatsko. A dovolte mi, protože já jsem hrdý Chorvat. Pohovořit také krátce chorvatsky, jen abyste to slyšeli. Gospodine předsedávající, eh, uvažený poštovani članovi Evropského parlamenta, dámy gospodo. Děkuji vám, eh, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Eh, je pro mě ctí být tu dnes s vámi a hovořit k vám jakožto první ministr financí z Chorvatské republiky jak, jako první ministr hovořím k výboru Ekon Evropského parlamentu a chtěl bych hovořit o určitých klíčových finančních trendech v Chorvatské republice. Jak už pan předseda také řekl, Chorvatsko podobně jako ostatní členské země Evropská unie bylo také důrazně postiženo důsledky hospodářské a finanční krize, která v Chorvatsku trvala 6 let kontinuálně a výsledkem byla komunitální pokles našeho reálného hrubého domácího produktu o téměř 12 Tato věta, myslím, toto jedno číslo, myslím, dobře schrnuje dopady hospodářské krize na celou řadu odvětví naší eh, ekonomiky a také na naši společnost obecně. Kromě e, útlumu hospodářských aktivit jsme byli svědky také e, zhoršující se situace na trhu práce, zvýšení nezaměstnanosti a zároveň výrazného zhoršení naší finanční pozice, tedy zvláště v oblasti veřejných financí kombinaci s problémy, se kterými se Chorvatsko potýká, zvláště z demografického pohledu, všichni v téhle místnosti asi budete souhlasit s naším závěrem, totiž, že hospodářské a finanční záležitosti jsou pro naši vládu naprostou prioritou. Já mohu hovořit za poslední dvě vládní garnitury, i když ta předchozí vláda vydržela jen necelý rok, ale i tam jsem byl ministrem financí, čili mám určitou kontinuitu. V případě obou vlád tyto hospodářské a finanční záležitosti měly prioritu. Rok 2016 došlo k pozitivnímu vývoji pro nás. Já se budu snažit schrnout tady ten vývoj a vysvětlit, proč považujeme rok 2016 za důležitý a dobrý rok. Za prvé, evidentní závěr hospodářské krize, silný hospodářský růst, a na začátku roku 2016 jsme očekávali, že ten růst bude zhruba 2%, ale nakonec to byly téměř 3%. Poslední oficiální čísla říkají, že tedy ten růst za rok 2016 byl 2,9 HDP. Hlavním hnacím motorem tohoto vývoje byl export. My jsme tedy díky tomu posílili exportní sektor naší ekonomiky a s tím také souvisí členství v Evropské unii, ale zároveň došlo také k výraznému nárůstu objemu dovozu, čili tedy ten celkový efekt byl neutrální. Oživila se také domácí poptávka, domácí spotřeba a také investiční aktivity. Takže po docela dlouhém období eh, jsme svědky nejenom oživení, ale také růstu investičních aktivit. Zároveň z pohledu výroby a jejího příspěvku k HDP eh, vidíme velice solidní výkon v roce 2016. Průmyslová výroba narostla o 5%, maloobchod, turistika, Víte, že turistika pro Chorvatsko představuje důležitou aktivitu a přispívá zhruba 18 až 20 na, našemu HDP ročně. A ještě jedna aktivita, kterou bych měla zmínit, kde tedy po posledních šesti a, šesti a půl letech poklesu vidíme znaky oživení, a to je oblast stavebnictví. Mohu tedy říci, že všechny tyto aktivity, si, tedy všechny tyto odvětví si vedou dobře. Zároveň chci pohovořit ještě o sektoru veřejných financí, jak už jste také poukázali. Naše finanční pozice ve veřejném sektoru se postupně zhoršovala a proto Evropská komise eh, zahájila řízení o překročení deficitu s Chorvatskem a to vedlo eh, k celé řadě dalších jevů. Naše vláda si uvědomila, že eh, naše pozice v oblasti veřejných financí je klíčovým makroekonomickým problémem, který musíme řešit, a to bez odkladu. A když se ohlédnu za poslední rok a něco, mohu říci, že se nám podařilo dokonce i za toto velmi krátké období nejenom tedy zvrátit negativní trend, ale dokonce i dospět k významnému pokroku. Náš původní cíl v oblasti deficitu plně srovnatelný s ostatními zeměmi, byl 2,6 HDP, což bylo tehdy v souladu s konkrétními doporučeními pro naše zemi a v souladu s naší představou a záměrem snížit deficit pod úroveň maastrichtských kritérií, tedy pod ta 3 Jistě nemusím říkat, že v posledních šesti letech eh, byl Chorvatsku deficit obecně nad 5 Nicméně v průběhu roku se nám povedlo udržet kontrolu nad výdaji a zároveň také využít naše příjmy eh, ke snížení eh, dluhové služby a tím i deficitu. A to s tím výsledkem, že v prosinci eh, jsme vypracovali ještě jeden technický dodatečný rozpočet pro informaci nové vlády, tam tedy jsme již eh, představili nový cíl snižování deficitu až na 1,6 Příští měsíc představíme naše statistiky Eurostatu a vy uvidíte tedy ty oficiální eh, konečná čísla. Já mohu jenom něco naznačit předběžně za rok 2016. To není jenom 1,6 ale dokonce lepší. V tu chvíli tedy ty, tuto chvíli ty předběžné výsledky uh, hovoří o zhruba 1% deficitu. Růst spolu s fiskální konsolidací a aktivací státních aktiv, to je tedy ten třetí pilíř, protože v naší zemi máme celou řadu eh, státního majetku, nejenom ve formě státních podniků, ale také ve formě vlastnictví různých eh, typů aktiv, od nemovitostí, bývalých eh, vojenských oblastí a tak dále. To všechno jsme začali znovu užívat a to všechno přispělo k tomu, že Chorvatsko vůbec poprvé v moderní historii snížilo podíl veřejného dluhu na, HD, na HDP z 86% na něco méně než 84% a je pravděpodobné, že to konečné číslo bude dokonce ještě nižší podařilo se nám tedy snížit eh, tento indikátor o zhruba 3 procentuální body. Toho si všimly všechny ratingové agentury, některé po sedmi nebo dokonce i deseti letech eh, pozitivně přehodnotili svůj rating, takže eh, rating Chorvatska v tuto chvíli je dva body pod investičním ratingem všechny, a to platí o všech těch velkých agenturách, S&P, Fitch, Moody's a tak dále. Samozřejmě, že vláda neusne na Vavřínech, chceme dále pokračovat s implementací strukturálních reform, což bylo také obsahem těch konkrétních doporučení. A v našem, a vyplnulo to také z našeho dialogu s Evropskou komisí a Evropským parlamentem a my jsme sami přesvědčeni o tom, že tady je důležité dále jednat, abychom tedy nejenom udrželi současné výsledky, ale také nastolili dlouhodobou solidní základnu pro naši ekonomiku. V tuto chvíli naším střednědobým cílem je potenciální růst naší ekonomiky, který, by, který je v tuto chvíli nižší, než by eh, bylo možné. Proto je třeba dále urychlit implementaci různých reform. V dubnu předložíme Národní reformní program a program konvergence a tam uvidíte tedy vlastně výčet všech reform, které zahrnují všechny odvětví, všechny segmenty hospodářství. Mohu říci, že budeme klást velký důraz na zdravotnictví, na státní zprávu, na penzijní systém, ale také na eh, zlepšení podnikatelského prostředí. My jsme opravdu tedy eh, přesvědčeni o tom, že to jsou závazky, které je třeba splnit z pohledu strukturálních reform. A myslím si, že naše vláda už prokázala své nasazení, protože hned na třetím zasedání vlády jsme předložili parlamentu tento reformní program, který byl odhlasován od 1. ledna, se rozběhl. Konkrétní tedy jde o program daňových reform. Jde o balíček 15 zákonů a více než 30 prováděcích předpisů, které se vztahují k fungování našeho daňového systému. Jde nám jednak o zjednodušení, tak aby daňový systém byl transparentnější a jednodušší a také stabilnější a zároveň a nám jde o určité uvolnění daňového systému. My se snažíme snížit daňovou zátěž především pro domácnosti, ale také podnikatele, o zhruba, a to o zhruba 7 procentuálních bodů HDP na základě různých kvantitativních analýz, zvláště v oblastech, kde to přinese největší pozitivní dopad na potenciální růst, čili v oblasti podnikové daně z příjmu a také daně z příjmu fyzických osob. To je důležité pro posílení sektoru veřejných financí, e, stabilizace našeho rozpočtu, je to ale také důležité pro celou ekonomiku. Jednou z našich priorit je právě lepší míra absorce prostředků z evropských fondů. Dokonce i v rozpočtu pro rok 2016 jsme byli svědky výrazného zlepšení, jsme však přesvědčeni, že to jde ještě zlepšit. A s podporou evropských fondů jistě uvidíme to, že další infrastrukturální projekty budou nejenom pokračovat, ale a tedy tento typ projektů bude mít stále větší míru penetrace. A závěrem svého vystoupení než budu připraven odpovědět na vaše otázky, bych chtěl říci, že Chorvatsko si vedlo dobře v posledních 18 měsících a myslím, že se nám podařilo prokázat, že dokážeme zvrátit negativní trendy a to v relativně krátké době. A nyní máme před sebou velice důležité období, kdy je třeba na to navázat a urychlit eh, strukturální reformy především v některých odvětvích tak, abychom eh, přispěli k růstu a stabilizovali sektor veřejných financí a naplnili cíle konvergence. Děkuji. Děkuji. Děkuji za velice komplexní úvod. Musím říci, že váš případ je takový symbolický. A e, především pro některé ukazatele jako strukturální bilance. A e, takže ukazuje to, jak velký potenciál mají e, ukazatele a jak mohou zlepšit stav strukturálního deficitu a jak některá ta pravidla potom jsou nutná eh, až eh, budete plnit ty cíle, tedy té matice a mm, možná, že některé to u, zjistíme, že některé to strukturální úsilí je neuměrné takže to je to, čím se zabýváme v EU, ale váš případ je skutečně takový symbolický. Kromě tohoto bych řekl... Maletič. Pana, Ma první řečník je pana Maletič. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, milý Zdravko, vítejte. Jsem velice ráda, že jste tady jako první ministr z Chorvatska, zastupující Chorvatsko v jednom výboru v rámci tohoto dialogu s výborem a já využiji možnosti hovořit chorvatsky s vámi. Úvodno si jako dobro objasnil situaci i česti... Úvodem. V úvodu jste vysvětlil situaci v Chorvatsku a děkuji za činnost, kterou provádíte k tomu, aby se snížil schodek. O tom i se zmínil předseda našeho výboru, je zřejmé, že cíle veřejných financí byly nebo se plní a je také evidentní, že když jde potom o makroekonomickou nerovnáhu, nerovnováhu a řízení s tím spojené, tak bych chtěla vědět, jakou činnost plánujete pro to, abyste aby bylo možné tedy skončit to řízení kvůli makroekonomické nerovnováze. To znamená, aby ta fáze jaksi byla teď příznivější nám. Já také odpovím chorvatsky, pokud souhlasíte. Dobře. Jak bylo řečeno, my se zaměřujeme především na to řízení eh, zahájené z důvodu Eh, nadměrného deficitu a myslíme se, že jsme splnili požadavky dokonce více, než bylo nutné a naše vláda také i přijala dokument, který se nazývá Strategie eh, řízení mm, veřejného dluhu. Hodláme snížit náš dluh eh, každý rok snižovat tedy ten dluh v poměru k HDP na 5,3 a zároveň z pohledu rozpočtu tedy, ale i z pohledu makroekonomických trendů, tak tady ta nerovnováha je důležitým faktorem. Evropské instituce to zjistily tuto nerovnováhu, ano, ale i naše vláda to, zjist, to identifikovala. To jsou některé z oblastí, kde máme velké subjekty, které čerpají ze státních fondů, ale znamená to e, přímo další kroky, aby ta výkonnost byla lepší ve veřejné státní správě. Určitě musíme aplikovat e, větší efektivitu ve službách, které poskytujeme občanům a podnikům. A kromě toho i ve světle demografických trendů existují sektory, kde máme skutečně velké problémy, především penzijní a zdravotní systém. To musíme modernizovat, aby tyto systémy byly udržitelné. Také jsou určité oblasti, kde musíme zajistit dlouhodobou udržitelnost. To se týká Eh, školství a spravedlnosti. Musíme nastavit lepší vztah mezi naším systémem školství a trhem práce. To je určitě jedna z hlavních oblastí, kde je velký potenciál. Kromě toho náš systém spravedlnosti justice by měl eh, stejně jako v oblasti daních také eh, zlepšit svoji efektivitu pokud jde o řízení z titulu makroekonomické nerovnováhy, jsme přesvědčeni, že co je třeba učinit, je zlepšit, modernizovat činnost a provést reformy. Musíme i ulevit eh, eh, od, snižovat tedy parafiskální zatížení a také Eh, odstraňovat administrativní zátěž, tedy byrokracii, protože to stěžuje život našim podnikatelům v jejich činnosti, tedy vnitrostátní přeshraniční. Musí to být takový mix všech těchto kroků, tak, aby Chorvatsko mohlo udělat pokrok i v oblasti makroekonomické nerovnováhy. Děkuji. Děkuji. Pervanš Beres. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Děkuji, že jste přišel v rámci tohoto hospodářského dialogu. To je vlastně poprvé, myslím, kdy Chorvatsko bylo pozváno. Vlastně již jsme vás čekali dlouho. A jak jste řekl, a my jsme čekali možná předtím jiné zástupce, jiné vlády, ale jste vítán. Já bych chtěla zmínit případ jednoho zvláštního podniku. Vy víte určitě, o který jde, poněvadž jde o Agrokor, podnik, který eh, zaměstnává 60 tisíc lidí v Chorvatsku a vy ho znáte dobře, protože jste byl jedním z ředitelů tohoto podniku. Je to podnik, který se restrukturalizuje, jak to vypadá, a Nevíme dobře, nechápeme i podle toho, co řekl premiér například, když se vrátil z Říma, tak nechápeme, co stát s tímto podnikem hodlá učinit, poněvadž v Evropě víme, jaký je právní rámec. Přece víme, známe, jakou judikaturu aplikuje paní Vestager a víme i v Evropském parlamentu, co jsme si přáli při restrukturalizaci podobného podniku. A v roce 2014 jsme přijali zprávu, ve které jsme se zabývali podmínkami eh, eh, eh, vyjednávání se zaměstnanci tohoto podniku a podniků tedy podobného typu. Jaká je vaše vize? Jak vidíte budoucnost tohoto podniku a jak to vidíte v součinnosti se nástroji, které máte k dispozici? tedy podle legislativy vaší země a samozřejmě i eh, jaké možnosti vidíte ve smyslu režimu restrukturalizací, eh, kterými se případně bude Evropská komise zabývat v tomto případě. Děkuji, děkuji za tuto otázku a připomínky. Jak jste správně poukázala já osobně, poněvadž vy jste i zmínila, tak já jsem byl dříve než jsem byl jmenován ministrem financí, tak jsem pracoval pro tento podnik, který se jmenuje Agrokor, jako výkonný ředitel pro eh, strategické kapitálové trhy. Předtím také jsem působil na ministerstvu financí sedm let. A, ano, odpověď. Moje odpověď je v souladu s eh, slovy, které jste slyšeli od našeho premiéra Agrokor. Agrokor je největší eh, soukromá společnost v Chorvatsku a v celém regionu, jedna z deseti největších ve střední a východní Evropě. Jak jste řekla správně, zaměstnává téměř 60 tisíc lidí. A je to podnik velice vertikálně integrovaný, má podnikatelskou činnost od zemědělské produkce až ke zpracování potravin a až k malou obchodu a význam agrokoru je tedy eh, eh, za rámec, eh, jde nad rámec velikosti tohoto podniku, je to širší tedy dopad to má. Samozřejmě má to dopad především na i další obchodní partnery, dodavatele v, v regionu a v zemi. A to je právě teď nyní velký problém, který řešíme. Na jedné straně je to způsobeno faktem, že tento podnik dnes má eh, vysoké dluhy, což znamená, že ratingové agentury musely snížit rating této firmy a jenom abych je třeba eh, teď jde o to tedy, jak zvládnout celý ten dluh, ale i krátkodobě mají problém, nebo je zde problém kvůli tomu, že existují vztahy s dodavateli, které třeba také řešit. Eh, pro, teď jsou to tedy krátkodobé problémy. Je zde velká potřeba eh, provozního kapitálu, tak aby ten podnik mohl nadále vyrábět a eh, podporovat maloobchodní činnost. Je to soukromý subjekt, my jako vláda sledujeme činnost, která probíhá v tomto podniku a informace, které dostáváme, je, že podnik se snaží nalézt zdroje likvidity, krátkodobé likvidity. Do posud, jak nám řekli, existuje několik variant a my budeme eh, monitorovat eh, výkonnost podniků a trendy. Vláda je si plně vědomá eh, mm, těch právních předpisů, které jsou i v souladu s Aki Communautaire a budeme jednat, pokud bude třeba, samozřejmě vždycky v souladu s těmito právními předpisy. Ale v této fázi pořád je zde velk, velká angažovanost ze strany managementu a vlastníka podniku nalézt adekvátní řešení této situace. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nevidím tu nikoho z GUE, takže Sven Gigold. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za návštěvu, pane ministře, a chtěl bych se zeptat na doporučení pro jednotlivé země. V mnoha zemích, a ta vaše není výjimkou, dochází k tomu, že doporučení nemají přílišný účinek. Podle evaluací v rámci evropského semestru Chorvatsko v roce 2016 jednalo v oblasti všech pěti doporučení pouze s žádným pokrokem nebo omezeným pokrokem. V roce 2015 dostalo šest doporučení a u pěti nenastal žádný nebo omezený pokrok a pouze u jednoho nastal nějaký pokrok. Takže plánujete tato doporučení brát vážněji, nebo si myslíte, že nejsou správná? Přestože vaše vláda sama pro tato doporučení hlasovala na radě. Vy jste tedy schválili doporučení, ale potom se zdá, že je příliš neimplementujete. A konečně, mohl byste nám prosím vysvětlit situaci, ohledně jedné otázky, která je podle mě kritická v mnoha členských státech. A sice to, že, eh, prav, že soudní systém není dostatečně rychlý a měl by se rozhodovat rychleji. Mohl byste tedy prosím předložit nějaké plány na reformu této části právního systému, tak jak se o tom zmiňují doporučení pro jednotlivé země? Děkuji vám za tyto otázky. Ano, mohu nejprve eh, zodpovědět na eh, vaši první otázku, že bereme eh, doporučení pro jednotlivé země nesmírně vážně. A to nejen proto, že přicházejí z institucí Evropské unie, ale také je to dáno tou vysokou podobností s naším názorem jakožto vlády ten žádný nebo omezený pokrok, zejména v roce 2016, je způsobený tím, že za necelý rok proběhly dvoje parlamentní volby. Řádné na konci roku 2015, které vedly poté k tomu, co tři, čtyři měsíce se tvořila vláda, potom po šesti měsících padla a loni v září proběhly druhé volby. Takže to je hlavní důvod toho spoždění u doporučení podle jednotlivých zemí, ale e, podařilo se nám uchovat pod kontrolou zejména veřejné finance, e, což nám dalo příležitost e, očekávat v květnu Eh, ukončení eh, řízení pro nadměrný státní dluh. Předložíme Evropské unii, eh, Evropské komisi dokumenty, co nejdříve, ve kterých zdůrazníme, kde vidíme pokrok ve strukturálních reformách a zcela jistě eh, se to bude odvíjet v souladu s doporučeními pro jednotlivé země, ať už jde o podnikatelské prostředí nebo o zdravotnictví, veřejnou správu, anebo to téma, eh, o kterém jste hovořil vy, eh, a sice soudní systém v našem legislativním rámci. Každopádně máme celkem čisté svědomí, protože, jak jsem už říkal u té předchozí otázky, u otázky Ivany Maletič, Chceme zlepšit soudní systém nejenom z důvodu stability, ale také z důvodu konzistentnosti a předvídatelnosti. A také, abychom zlepšili eh, jeho efektivitu, pokud jde o eh, principy právního státu a ochranu nejen eh, dlužníků, ale také těch, kteří investují do naší země. Pevně se domníváme, že tohle je jeden z klíčových prvků při zvyšování atraktivity Chorvatska pro investory a podnikatele. Děkuji, pan Anemans. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud jsem vás pochopil správně, pane ministře, tak eh, byste velice rád vstoupil do eurozóny. Nicméně eh, eurozóna se potýká s problémy stability. Eh, nebojí se vaše vláda nestability eurozóny? A co tomu říkají občané, přestože máte povinnost? Pro mě jakožto Belgičana eh, je těžké se k tomu vyjadřovat, nicméně podle průzkumu Eurobarometru více než polovina Chorvatů eh, se staví negativně k zavedení eura. Eh, jaký je názor vaší vlády? Váháte nějak, pokud jde o přijetí eura na základě té informace od Eurobarometru? Nebo usilujete spíše o nějaké členství jinou formou jako Spojené království? Vážený pane poslanče, děkuji vám za otázku a za komentář. Dvě fakta, e, než e, odpovím na vaše otázky. Chorvatsko eh, je eh, historicky eh, ekonomika značně svázaná s eurem, bývala svázaná s německou markou, ale po zavedení eura v podstatě více než 70 našeho státního rozpočtu je vázáno, indexováno určitým způsobem na euro což je eh, jeden fakt, který musíme mít na paměti a ten druhý, jak jste správně poukázal, pokud jde o formální vstup do Evropské unie, tak tím jsme se formálně zavázali k přijetí eura. Nicméně pro formální zavedení eura musíme naplňovat určitá kritéria. Eh, není to pouze otázka eh, chtění, otázka vůle, ale eh, je to také otázka eh, eurozóny jako takové. Momentálně eh, Chorvatsko plní čtyři z pěti maastrichtských kritérií a to jediné, které teď neplníme, je náš veřejný dluh. Navzdory tomu, že v roce 2016 se poprvé snížil, stále ještě přesahuje 60 HDP. Nicméně v oblasti řízení veřejného dluhu přijala vláda před dvěma měsíci strategický dokument, ve kterém jasně říkáme, že hodláme e, tímto, s tímto trendem snižování dluhu pokračovat e, za 2 až 3 procentní body za rok, což je v souladu s paktem stability a růstu a je to také v souladu s veškerou další regulací, která říká, že i když máte dluh nad 60 e, tak ho máte snižovat při nejmenším o 1 jednu dvacetinu eh, rozdílu mezi současným stavem a těmi 60%. A takový je náš plán, ale to nejenom proto, že chceme plnit maastrichtská kritéria pro zavedení eura, ale zkrátka proto, že Chorvatsko eh, momentálně platí zhruba 3,5% eh, HDP na úrocích což eh, oproti 1% eh, eh, HDP veřejného dluhu v roce 2015 znamená, že máme primární přebytek zhruba 2,5% HDP. Pokud jde o zavedení eura, tak já naprosto souhlasím s vámi a beru vážně obavy našich občanů. Společně s Národní bankou eh, plánujeme eh, provést důkladnou analýzu eh, zisku a ztrát, která už v Chorvatsku několik let neproběhla Eh, řídíme se trendy v zemích eura, eh, sledujeme, co se děje v souvislosti s Brexitem eh, v ostatních zemích a prostřednictvím této analýzy zisku a ztrát bychom chtěli získat kvantitativní a kvalitativní přehled výhod a nevýhod případného rozhodnutí zavést euro. Samozřejmě se domníváme, že něco takového je potřeba čistě jenom proto, abychom měli k dispozici všechny podstatné informace k tomu, abychom se rozhodli. Děkuji vám. Děkuji. Doufám, že mezi ty výhody bude patřit i to, že příště už nebudete muset zavádět hypotéky založené na švýcarském franku. Děkuji a nyní pan Jidermajer, náš místopředseda. Děkuji. Děkuji, pane ministře, za to, že jste sem dorazil a jste připraven odpovědět na naše otázky. Já mám tři stručné otázky. První, pokud je hospodářský růst, když se podívám na ta data, je skvělé vidět, že ve vaší zemi začalo oživení od roku 2012 do roku 2015 jste tedy zaostávali ze průměrem Evropské unie, vzhledem k tomu, že váš vaše HDP per capita je výrazně pod eh, průměrem a mě by zajímalo, jakou úlohu hraje tedy ta nestabilní situace ve vašem regionu, což také tedy budí obavy v tomto parlamentu, tedy situace ve vašem regionu. Za druhé, fiskální plán. Musím vám gratulovat k dosaženému pokroku, protože to jistě není jednoduché získat rozpočet pod kontrolou v tak obtížné situaci, zároveň však pro nadcházející roky plánujete větší strukturální deficit a mě by zajímalo, jestli z toho nemáte trochu obavy. A konečně poslední, eh, podobně jako ostatní moji kolegové, bych rád slyšel, jak to vypadá s pokrokem eh, kolem toho zákona z roku 2015, podle kterého se půjčky a hm, hypotéky denominované na základě švýcarského franku převedly na euro. Eh, začnu tedy tou otázkou k HDP tě po těch 2,9 v roce 2016, předvídáme 3,2 pro rok 2017 a jsem hrdý na to, že naše prognózy eh, jsou téměř identické s prognózami Evropské komise a všech relevantních finančních institucí a, a analytiků, ať už jde o, o Mezinárodní měnový fond či naše domácí analytiky. Evropská komise predikuje 3,1 růstu. Jak už jsem řekl ve svém úvodu, poté, eh, co jsme prošli poměrně dlouhou hospodářskou krizí a klesajícím HDP, eh, tak samozřejmě i naše HDP per capita nevypadá dobře a naší prioritou je posílit růst a zlepšit situaci, zvrátit tedy tento negativní stav tedy eh, s pomocí konver- konvergence dohnat zbytek Evropské unie, tady nejenom na základě průměru, ale vůbec těch trendů obecně. Já jsem hrdý na to, že Evropská komise ve svých posledních prognózách eh, Chorvatsko bylo mezi dvěma zeměmi, kde bylo třeba revidovat prognózy směrem nahoru. A to je, myslím, jasný důkaz o tom, eh, že nástroje, aktivity a opatření, které jsme přijali, se setkali s oceněním. Pokud jde o fiskální pozici, vaše připomínka je velmi adekvátní. Pokud jde o strukturální deficit a strukturální pozici, ale musím odpovědět také tak, že musíme Eh, vnímat roky 2016 a 17 společně. Samozřejmě rok 2016 se nakonec vyvinul daleko lépe, než jsme původně čekali a také ty strukturální eh, adjustace vlastně nakonec vyzněly daleko lépe, než čekala Evropská komise nebo parlament, ale dokonce i my samotní. Tam, kde jsme připravovali rozpočet pro rok 2017, naším cílem tehdy bylo eh, ukázat další růst, tedy ten, tu původní prognózu mít eh, nízkou a provést další adjustaci. Vývoj v roce 2016 ukázal, že konečný výsledek byl mnohem lepší, ale pokud je o rok 2017, mohu říct naprosto otevřeně a upřímně, že budeme dosazovat stejnou strategii, pokud jde o řízení veřejných financí, veřejného dluhu, protože to je klíč k našemu úspěchu. Ten tedy leží především na straně výdajů v rozpočtu. Tady bude třeba nastolit opravdu striktní a důkladnou kontrolu a zároveň všechen nadbytečný příjem použít ke snížení deficitu a dluhu. To je strategie, která se teprve rozbíhá, je teprve první čtvrtletí roku 2017. Máme před sebou celou řadu příležitostí, ale také výzev. Mohu vám však už teď říci, že bychom chtěli zlepšit náš fiskální zůstatek ještě víc. A pokud jde o švýcarský frank, my eh, vedeme otevřený a poměrně eh, frekventovaný dialog s Evropskou komisí a do letní přestávky bychom měli mít k dispozici výnos eh, našeho ústavního soudu v této záležitosti. Pak ten dialog bude pokračovat. My samozřejmě chápeme ty hlavní výhrady, které Evropská komise má k implementaci tohoto zákona, k tomu, že byl vůbec přijat. Musím vám říci, že 94 plus procent všech dlužníků, kteří měli úvěr denominováni v švýcarském franku, využili té možnosti konvertovat na euro nebo chorvatskou kunu. Naše zásoby eur tím byly téměř vymazány, čili tedy není už cesty zpátky, ale my jsme připraveni být aktivní, aktivně komunikujeme s naší bankovní asociací v Chorvatsku a debatujeme o různých možnostech a variantách toho, jak najít adekvátní řešení, něco, co by tedy bylo vzájemně přijatelné, ale zároveň by to nevedlo ke zhoršení naší pozice v oblasti veřejných financí a co by umožnilo nalezení vzájemně tedy přijatelného řešení, aniž by došlo k arbitráži. Děkuji. Vy už se asi připravujete na ty další otázky. Děkuji, že jste byl tak konkrétní. A nyní pan Koban. Děkuji. Pane Marek. Chorvatsko je členem Evropské unie, ale není v té měnové unii, tedy v eurozóně. Monetární politika Chorvatska se otví, opírá o místní měnu, o chorvatskou kunu. Vy byste však v roce 2019 chtěli začít usilovat o vstup do eurozóny. Nicméně máte míru nezaměstnanosti 1,3%, to je tedy stejné na úrovni Itálie, Portugalska a Španělska, ale ta nezaměstnanost mladých je skoro 40% skoro jako ve Španělsku. To znamená, že vlastně spadáte do stejné kategorie jako jeho evropské země. A já chci vědět, jestli opravdu chorvatská vláda chce vstoupit do eurozóny i s takhle velkou nezaměstnaností. Jaký dopad to bude mít na Chorvatsko, pokud pak bude následně nuceno akceptovat vnucenou politiku eh, rozpočtových škrtů, jako například Řecko? Myslíte si, že budete konkurenceschopní v rámci toho systému měnové unie a myslíte si, že chorvatští obyvatelé budou ochotni akceptovat tuto politiku škrtů a úspor v takovém případě, protože vidíte, jak to dopadlo v Řecku. Je to eh, velice ožahavá situace. Máte pocit, že je to nejlepší vstupovat do eurozóny ve chvíli, kdy ostatní země, například Itálie, uvažují o tom, že ji opustí? Děkuji za tuto otázku. Možná bych měl stručně podotknout, a to i k té předchozí otázce, že rozhodně tedy budeme dále analyzovat tuto analýzu nákladu a přínosu. Podíváme se na to i z eh, dalších úhlů. Ještě předtím, eh, než budeme uvažovat o tom, zdali vstoupíme nebo ne, samozřejmě tedy i z pohledu dopadu na naši společnost, na obyvatele, zvážíme potenciální přínosy i nedostatky vstupu do eurozóny. Takže v tuto chvíli je to náš oficiální cíl a v té blízké budoucnosti vy jste tedy se budeme eh, pozorně dívat, kam, kam se vývoj ubírá. Vy jste zmínil Řecko, také je tu aspekt Brexitu a to všechno ovlivní naše rozhodování. Nicméně upozornil jste na dvě věci, které bych rád okomentoval. Za prvé nezaměstnanost, nezaměstnanost zvláště mladých. To je pro nás opravdu naprosto zásadní. A pro nás ve vládě ještě důležitější než míra nezaměstnanosti je spíše míra zaměstnanosti a zapojení do trhu práce. A to je oblast, kde bychom chtěli tedy především napřít úsilí. Pokud jde tedy o ten směný kurz a zachování konkurenceschopnosti, naše Národní banka od té doby, kdy v letech 93-94 eh, byla přijata kuna, eh, aplikuje metodu proměnlivé eh, směného kurzu, který je však pod striktní kontrolou což zajistilo eh, vlastně nominální stabilitu chorvatské kuny, což je důležité pro cenovou stabilitu. Osvědčilo se to v posledních 25 letech. Samozřejmě, že eh, čas od času eh, se tedy znovu rozpoutá debata o devalvaci měny, protože by to potenciálně mohlo přispět k větší konkurenceschopnosti, ale v tom případě bychom provedli tedy takzvanou interní devalvaci, nikoli na úrovni směného kurzu. A pokud jde o politiku úspor a škrtů, v roce 2016 jsme naprosto jasně prokázali, že jsme schopni zodpovědně spravovat veřejné finance. Nominálně jsme zbrazili výdaje rozpočtu, a to poprvé v historii, a jakékoliv příjmy nad rámec jsme použili ke splátce dluhové služby snížení deficitu. A to je, myslím, tedy ten správný postup z pohledu řízení veřejných financí, dosažení stability. A to je oblast, kam upíráme tedy největší část našich snah. Děkuji. Děkuji. Pan Katarín Ivan. Děkuji. Já bych rád vám pogratuloval ke všemu tomu pokroku, kterého se vám podařilo v krátké době dosáhnout. Z hospodářského pohledu to rádi slyšíme. Samozřejmě, ale nabízí se retorická otázka. Jestli by se Chorvatsku dařilo stejně dobře, kdyby v době hospodářské krize již bylo členem eurozóny. Protože totiž celou řadu nástrojů, o které jste zmínil, pane ministře, které jste mohl použít, byste neměl možnost použít, pokud byste byl členem eurozóny. To znamená, že rozhodnutí o tom vstoupit do eurozóny je spíše tedy otázka ekonomická, technická, nikoli politická. Na rozdíl tedy od toho, jak vypadá debata v některých zemích, které uvažovaly o přijetí euro, ale mě by zajímalo, zdali z pohledu ministra financí považujete za dostačující to, že Evropská centrální banka sleduje pouze míru inflace v eurozóně, neměla by se zaměřit například na boj s nezaměstnaností a Eh, zajištění dlouhodobého růstu. To jsou dva cíle, které sleduje například systém centrálních bank eh, ve Spojených státech a eh, je to cíl, který tedy ECB chybí. Děkuji. Thank you for, uh... Děkuji za otázku. Dobře. Upřímně, to je vlastně poprvé, kdy někdo chce, abych komentoval politiku ECB. No, my většinou se zaměřujeme na přístupy naší Národní banky. Odpověď, kterou říkám, kterou dávám Národní bance u nás, asi mohu i nasměrovat na ECB. Já si myslím jako ministr financí, ale také jako ekonom, že role a cíl mm, není, eh, se netýká pouze cenové stability, ale samozřejmě to je důležitý eh, zdroj eh, mm, a mm, mm, takže e, samozřejmě e, i e, ta fiskální politika musí především mm, podporovat zaměstnanost a ekonomickou činnost. A otázka je, jak nastavit správný politický mix, tak, abychom vytvořili řešení, které oživí ekonomickou činnost a zvýší životní úroveň a samozřejmě i zlepší stav trhu práce, respektive jeho trendy. V naší zemi to je velice důležité teď, protože a my máme velice dobrou, dobrý vztah s naší Národní bankou a snažíme se eh, eh, využít odpovědnosti a úkoly, které máme, i když ty naše možnosti jsou omezené, ale je zde velká potřeba eh, řešit nejenom ty mm, specifické cíle, ale i ty obecné cíle, které jsme si stanovili jako stát. Děkuji. Ivana Maletič. Zahvaljujem predsjedavajući. E, evo, ja bi pitala e, sad malo još konkretnije o jednom problemu koji se... A mám konkrétní otázku, která se týká konkrétního tématu. Velice často víme, že Evropská komise Mm, jedná s vládami prostřednictvím různých eh, prognóz, analýz, doporučení a co je velice důležité, je i otevřít fondy eh, zdroje financování pro podnikatele, abychom mohli, aby mohli modernizovat, zavést, zavádět nové technologie, vědu, výzkum a tak dále. Ale samozřejmě v Chorvatsku mm, ty možnosti jsou velice omezené. My Víme, že jsou zde určité možnosti, ale pro malé investice jsou to omezené. A, a náš finanční sektor zatím není dostatečně otevřený vůči reálné ekonomice. A jeden z důvodů je právě vysoký poměr těch nebonitních úvěrů. Já bych chtěl vědět, jaká je vaše strategie v tomto ohledu. Děkuji, anglicky odpovím. Jak jste správně zdůraznila, víra MPS v roce 2015 to bylo 16,7 a e, na konci roku 2016 jsme konečně zvrátili trend směrem dolů, takže mm, mm, ve srovnání s ostatními zeměmi, mm, tak především z pohledu e, korporátního, tak tady e, ty kroky především půjdou k tomu, abychom zvládli tyto MPL. A také i mm, zde daňová reforma. My jsme zavedli ustanovení v našem zákoně o daní z příjmu a mm, tak, abychom dali pobídky bankám a finančnímu průmyslu jako takovému, aby byli aktivnější, eh, pokud jde o řízení MPL, to znamená odpisy, odepisovat je a tak dále tak a nejenom, abychom takto v podstatě dali na trh eh, dodatečnou likviditu a zdroje pro hospodářskou činnost, ale abychom vůbec eh, přesměrovali jejich eh, tedy jaksi činnost, která teď se zaměřuje spíše na zvládání MPL směrem k tomu, aby oživovali ekonomickou činnost. Zároveň náš bankovní sektor mm, což je hlavní součást našeho finančního sektoru, tak eh, má eh, průměrný poměrový ukazatel adekvátnosti kapitálu 20% a eh, máme velká repozita, mm, krátkodobá repozita a to činí často až 5% HDP, což je vysoká likvidita, kterou mají, ale zároveň jsou laxní, nechtějí půjčovat na jedné straně, protože zde neexistují adekvátní projekty, tedy není ta poptávka dobrá, ale na druhé straně se jim nechce půjčovat, protože mm, se eh, to vnímá jako riziko. Takže je třeba dávat pobídky, aby eh, byly aktivnější a my si myslíme, že eh, je třeba zvrátit tento trend a to především nyní a mm, teď ty evropské fondy například, k tomu se vracím, to je, by měl být primární zdroj financování činnosti jako R&D, jako je vzdělávání, věda, výzkum a podobně. A mm, to by mělo být právě doplňováno i ale zdroji z našeho finančního průmyslu, tak abychom vytvořili takový adekvátní půl eh, a pro financování této činnosti. A poslední bod. jedna z klíčových výzev pro nás teď eh, pro při oživování této hospodářské činnosti je nízká míra eh, akciového kapitálu eh, v našich společnostech. To také musíme posilovat. Eh, to finanční průmysl také musí posilovat a musíme tedy posilovat i tu část těch akcí, akciového kapitálu, protože vzhledem k tomu, že recese byla dlouhá, tak míra kapitalizace našich Eh, účastníků v reálné ekonomice je chabá. Děkuji. Děkuji. Pan Wolf. Thank you, Mr. President. Thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře. To bylo velice užitečné slyšet, jak jste pozitivní, když eh, hovoříte o růstu vaší zemi. Mám tři otázky. Naváži na pana Koberna SP a on se také ptal na nezaměstnanost a e, míru chudoby, která se zvyšuje v Chorvatsku. První otázka bez ohledu na fakt, že zde e, je vysoká míra nezaměstnanosti mládeže, vysoká míra chudoby podle Světové banky, tak vy říkáte, že v minulých letech jste e, vykázali růst a že mm, se e, zvyšuje tedy stavebnictví a cestovní ruch především. Ty jsou takové motory růstu. A moje otázka, možná je takové zavádějící, nebylo by lepší říci, že růst, a to především e, tvorba HDP, že to je způsobeno dalšími dvěmi aspekty, o kterých se tady nemluvilo? Za prvé, Eh, podle čísla Světové banky, eh, ty eh, fondy ze Světové banky, Měnového fondu a EU se zvýšily a nyní je to 5 až 10 vašeho HDP. Tento, to vlastně příjem do vaší země, který je vysoký a to také tvoří 40 vašeho GNI a potom mm, vy vlastně odprodáváte i aktiva také a e, tedy vy odprodáváte třeba stav, e, různé stavby a armádní materiál a podobně, takže e, to je v podstatě stejný scénář, jako bylo v Řecku, než vstoupili do eura. A za druhé, vy jste zmínil Brexit, dobře, takže já musím se k tomu vyjádřit. Ten fakt, že vy se díváte dlouhodobě na vaši ekonomiku, takže kdy hovoříte o externích eh, faktorech, které eh, ovlivňují váš růst a stav vaší populace, ale jsou tady další aspekty, které postihnou vaši zemi jako Brexit a já se ptám, je vaše země připravena udělat si nějaké hodnocení dopadu, jak to bude s vaším HDP, s vašimi příjmy, s vaším dovozem, vývozem, s cestovním ruchem například, jaké vyhlídky budete mít, co když se sníží evropské fondy v důsledku Brexitu a já se ptám, udělali jste takové hodnocení dopadu a předali jste ho třeba asi ne nutně euroskupině, ale někomu z Evropské komise? Děkuji. <clears throat> So, uh... Děkuji vám. Musím říci, že nesouhlasím uh, se všemi fakty, které jste tu uvedl, zejména pokud jde o HDP Kromě domácí poptávky, která je hlavním hnacím motorem naší výkonnosti v oblasti HDP v loňském roce, jsou tu další faktory, které jsou e, externí. E, rozhodně e, jsme těžili z nízkých cen, zejména ropy a některých dalších komodit, ale zároveň tu byly další externí faktory pro celkovou výkonnost, což bylo také podpořeno poměrně vysokou odolností některých sektorů ekonomiky. Vy jste upozornil na cestovní ruch. Cestovní ruch je samozřejmě sektor, který přispívá zhruba 18 až 20 procenty. Statistiky v cestovním ruchu nejsou příliš eh, snadno měřitelné, tedy příjmy o tamtud plynoucí. Nicméně tento sektor se ukázal jako poměrně odolný. Na jedné straně, protože někteří eh, konkurenti ze, středo, ze Středomoří mají své vlastní problémy, tady hraje značnou roli geopolitika, Nicméně v cestovním ruchu, zejména v segmentu hotelů, naši domácí i mezinárodní klíčoví hráči, existující i noví, eh, jsou eh, teď ve velice silné fázi investičního cyklu, zase zejména hotely. A tady je vazba mezi tím, co jste eh, říkal, eh, tedy odprodáváním eh, aktiv, odprodáváním majetku a touto situací. Vláda má stále v majetku desítky hotelů, zejména na pobřeží. Ne proto, že bychom chtěli tyto hotely provozovat, ale proto, že v předchozích dobách probíhaly změny vlastnictví, a vždycky tam e, existovaly určité dluhy vůči finančnímu úřadu a proto e, nakonec vlastnictví hotelu připadlo státu. Jsou špatně provozované, e, podinvestované a e, určitě e, tady hledáme strategické partnery. A právě tady říkám aktivace státního majetku, to je e, oblast, kde můžeme z, z dosáhnout zlepšení, zkrátka proto, že na tom máme zájem na strategickém investorovi, ne, ne tedy finanční zájem, ale máme zájem o investora, který by přinesl nový kapitál, přitáhl pracovní místa a zlepšil nejen hodnotu stávajícího zařízení, ale v podstatě posílil eh, hodnotu celé mikrolokality. A právě proto eh, klademe důraz na tuto aktivaci státních majetků, eh, což je jeden ze základních pilířů naší strategie eh, řízení veřejného dluhu společně s růstem a fiskální konsolidací. Pokud jde o Brexit, eh, tak samozřejmě pozorně sledujeme vývoj událostí, ale nejen na úrovni Spojeného království a Evropské unie, ale také se snažíme analyzovat všechny přímé i případně nepřímé eh, následky pro nás, protože pokud jde o vývoz a dovoz, eh, tak eh, si jistě uvědomujete, že Chorvatsko patří k zemím na samém konci žebříčku, pokud jde o vztahy se Spojeným královstvím. V posledních letech docházelo k čím dál většímu přílivu eh, Britů do naší země, což je dobře. A navzdory následkům Brexitu eh, se nedomníváme, že eh, tento trend bude nějak ohrožen. Ty přímé dopady tedy si myslím, že jsou velice omezené, ale ty nepřímé zejména na kapitálovém trhu, eh, můžeme čekat, což si velice dobře uvědomujeme. Děkuji. Děkuji, Pervanš Beres. Eh. Děkuji, pane ministře. Vy jste hovořil o otázce Brexitu, ale Eh, naši představitelé se právě vrátili z Říma a tam hovořili o budoucnosti EU, která bude mít 27 států. Můj kolega Ivan vám položil otázku týkající se eh, vašeho přistoupení k euru. Víme, že to je jedno z témat, které rozděluje 27. A mm, takže je třeba, abychom se tím tématem zabývali jako celá 27. a nebo ne. V tom eh, římském prohlášení jsou dva odkazy především. Jeden je takový odvážný, druhý ne, kde se hovoří o tom, že je třeba skonsolidovat jednotnou měnu a je třeba jít vpřed a završit hospodářskou měnovou unii. A vy, eh, kdybyste byli členy Ekofinu, jak vidíte, nebo vy jako člen Ekofinu, jak vidíte ty budoucí etapy a za jakých podmínek si myslíte, že zároveň můžeme zvládnout Brexit a zároveň můžeme završit hospodářskou měnovou unii, což je tak nezbytné, ať někdo je nebo není členem měnové, eh, jednotné měny? Ano, samozřejmě máte pravdu. Na zasedáních ECOFINu důkladně diskutujeme o nejen Brexitu, ale také o dokončení měnové unie. Třetí pilíř, eh, mohu říci, že máme tedy eh, zavedení systému pojištění vkladů, tak eh, o tom probíhají důkladné diskuze, zejména vůči zemím v eurozóně. Chorvatsko se těchto diskuzí tedy neúčastní, nicméně přijímá všechny nutné informace, abychom byli nejen v obraze, ale abychom eh, tedy sledovali vývoj. Všichni samozřejmě čekáme na formální začátek vyjednávání což by mělo nastat brzy. A také na vytvoření eh, adekvátního východiska, aby panovala větší jasnost ohledně dalších kroků. Nicméně tady je celá řada problémů a v, tuto v této fázi řada nezodpovězených otázek, do kterých se budeme muset brzo pustit abychom se mohli lépe zabývat otázkami, které jste položili. Děkuji moc krát. A teď bych chtěl poděkovat panu ministru financí a chtěl bych mu také pogratulovat. Byla to nesmírně plodná a užitečná debata. Přejeme vám tedy eh, hodně úspěchu při ukončení, eh, procedu, eh, při ukončení řízení pro nadměrný deficit a přejeme hodně zdaru při implementaci doporučení pro jednotlivé země. Doufáme, že tato schůze je, bude první z mnoha užitečných setkání vaší vlády a našeho výboru. Děkuji vám. I'm passing the chair to Markus Ferber. Nyní předávám předsednickou funkci Markusu Ferberovi. Vážení kolegové, nyní se dostáváme k bodu 6, eh, což je návrh směrnice eh, Aktualizace směrnice 2612 o sazbě daně z přidané hodnoty na knihy, noviny, periodika a také elektronické knihy a je mi potěšením dát slovo našemu zpravodaji, kterým je pan Tom Fanden Kandeláry. Děkuji, pane předsedo, tady, tady jsem. Dobré odpoledne, kolegové. Evropská komise chce tímto návrhem eh, upravit situaci, kdy členské státy mohou aplikovat sníženou míru DPH, dokonce nulovou DPH na tištěné knihy, nikoli však na digitální publikace. To vyloučení elektronických služeb původně mělo eh, tedy eh, za smysl nenutit členské státy harmonizovat eh, sazby a ponechat eh, digitální tiskoviny v oblasti elektronických služeb. Nicméně dnes už to tak nefunguje a současné aranžma je považováno za zastaralé. Já jsem mohu odkázat na dopisy Francie, Německa, Itálie, Polska v roce 2015 a také tedy byla tato věc zahrnuta do akčního plánu komise. Jak víte, také už tato situace vedla ke vzniku hned několika soudních sporů. V tom návrhu tady navrhuje vyvážený přístup. Členské, stany, členské státy mají možnost rozhodnout se, zdali uplatní sníženou sazbu DPH nebo nulovou sazbu DPH také na digitální publikace. Mohou si to však rozhodnout e, svobodně. Je to opatření, které mělo být přijato e, dávno. A proto tedy navrhuji komisi, aby tuto věc řešila odděleně od uh, nadcházejících jistě velmi obtížných jednání k revizi sazeb DPH. Moje, eh, můj návrh je tedy v souladu s fungováním jednotného trhu v prostředí digitální ekonomiky. A z tohoto důvodu také tedy eh, navrhuji ambiciozní časový rámec pro projednávání. Vzhledem k tomu, že parlament opakovaně žádal o zvláštní režim pro tento typ tiskovin, doufám, že se podaří dohodnout se rychle. Tím také vyšleme jasný signál radě, že by měla práce eh, na této oblasti eh, urychlit a že tedy z digitálních tiskovin by se neměl stát takový fant v celé řadě dalších vyjednávání. Stávající tedy eh, jednání o úpravě sazeb DPH je potom možné eh, využít k odstranění jakýchkoliv dalších eh, problémů a rozdílu. A já se těším na hladkou spolupráci se stínovými zpravodaji. Dobře, dám tedy slovo stínovým zpravodajům, začínám SND. Děkuji, pane předsedo, děkuji zpravodaji, také já si myslím, že asi tady není moc co dodat eh, k tomuto návrhu, který je užitečný, vítaný a není logické, abychom měli sazbu pro země, které aplikují redukovanou sníženou sazbu na knihy. Není logické, aby nemohli aplikovat stejnou sazbu na publikace v elektronické podobě. Takže Mm, ta, tu, ta, tu, tuto situaci tento návrh má napravit a teď v době digitalizace přece eh, je mm, důležité, abychom nebrali v úvahu to médium, ale obsah a eh, komise navrhla tedy e-publikace eh, způsobem dostatečně širokým, tak abychom nebránili inovacím do budoucna a, a dělá rozdíl i mezi hudbou, videa, videem. A já souhlasím i souhlasím s tím, co říká zpravodaj, že je třeba pokračovat rychle a nepropojovat tuto diskuzi o DPH na knihy s návrhem, který čekáme do konce roku, který se týká obecného návrhu DPH. Takže jednejme rychle, a navíc skutečně je třeba respektovat plně princip subsidiarity, protože žádná země není nucena tady být aktivní, ale tady jim dáme možnost uspůsobit tyto sazby DPH v případě, kdyby si to přáli a když aplikují na knihy sníženou sazbu, tak mohou to rozšířit, takže je třeba jednat jenom rychle. Thank you very much. I don't see anyone from ECR. Ano, nyní EKR, nevidím nikoho. No, vidím, ale nebudou hovořit. Není liberálové. Děkuji, pane předsedo. Lépe pozdě než nikdy, to je návrh, který vyžadujeme už dlouho, psali jsme k tomu dopisy, celá řada členských států k tomu měla otázky, takže já jsem ráda, že nyní máme na stole dobrý návrh ze strany komise. Nemůžeme už eh, občanům nadále vysvětlovat eh, rozdíl mezi tištěnými a digitálními knihami. A já tedy eh, souhlasím se zpravodajem v tom, že doufám, že celý ten proces bude zrychlený také na půdě rady, tak abychom pokročili ku předu. Chci poděkovat zpravodaji, pogratulovat mu ke kvalitní zprávě. Já si myslím, že je velmi důležité, to, že odolal pokušení a nepovolil pozměňovací návrhy k tématům, která nejsou úplně relevantní z pohledu tohoto návrhu, že se tedy držel té své linie, to je velmi dobré, my se zachováme podobně. A já se také těším, že jednání k tomuto materiálu skončí co nejrychleji. Děkuji, Koro. A nyní Gue. Malopes tu není, nikdo další, zelení. Děkuji. Ani já dnes bohužel nemohu být kontroverzní, protože to, co to bylo řečeno přede mnou, považuji za velmi rozumné. Podporujeme návrh komise a e, všechny e, změny, které navrhl zpravodaj, naše stanovisko je taková, že knihy jsou knihy, noviny jsou noviny, ať už jsou tištěné nebo v digitální formě. A proto je lepší ponechat členským státům dost velkou míru flexibility na tom, aby si rozhodli, zda chtějí aplikovat sníženou sazbu DPH. Z pohledu DPH dává smysl eh, tedy přistupovat ke knihám, a elektronickým knihám stejně a na tom není nic kontroverzního, takže doufám, že tento návrh a projde hladce. Bylo zajímavé mít možnost setkat se s nakladateli a debatovat s nimi. Ukázalo se totiž, že jejich skutečný problém spočívá v tom, jak financovat eh, výrobu knih, tiskovin a tak dále, jak eh, třeba je změnit mm, model financování. Všichni si jistě uvědomujeme, eh, že je třeba to změnit i z pohledu toho, že určitý způsob financování novin, jak je vidět, velmi dobře nefunguje. A to je téma, které bychom možná mohli řešit i na půdě tohoto výboru víc, protože já jsem si uvědomila, jak důležité je tedy, kdo vlastně novináře platí a nestačí se vymlouvat i na to, že noviny nevydělávají. Děkuji. Nevidím, že by se ještě někdo hlásil, ale vidím, že komise je přítomná a proto bych rád představil pana Donato Lapony a vedoucího příslušného úseku. Děkuji. Ne, cítím potřebu k tomu něco dodat. Myslím si, že stanovisko parlamentu jde stejným směrem jakožto názor komise, takže my doufáme, že se dohodneme na půdě rady co nejdříve, i když tady v tuto chvíli to ještě nevypadá tak evidentně. Není to nikdy jednoduché, když se něco musí schválit jednohlasně. Děkuji. Chce zpravodaj ještě něco dodat? Děkuji, chci, abyste si připomněli tento den jakožto opravdu mimořádný zážitek jednotného přístupu. No, já jsem opravdu zklamán. Ne, abych byl uh, upřímný uh, v, té, v těch daňových záležitostech se my shodneme asi jednodušeji než rada. Uh, Datum pro předpokládání pozměňovacích návrhů je 4. čtvrtý v 5 odpoledne a hlasovat se bude 3. května, tak aby bylo možné to řešit na druhém plenárním zasedání v květnu a pak jistě budeme lépe synchronizováni s tím, co se děje na půdě ECOFINu. Tím se dostáváme k bodu 7, hybridní nesoulady s třetími zeměmi. Naším zpravodajem je pan Ole Ludvigsen. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Abychom snížili možnosti daňového plánování, musí se Evropská unie utkat s několika eh, pokročilými daňovými strukturami, tak abychom zajistili, aby mezinárodní koncerny s přeshraniční aktivitou eh, platili svůj eh, spravedlivý díl daně i v Evropě. Hybridní nesoulady používají především největší nadnárodní koncerny s jediným cílem snížit základ daně. Jako jsme to viděli v případě Apple nebo v případě McDonald's. E, takovýto systém e, je vytvářen s jediným účelem a to e, co nejvíce snížit zdanění, což vede ke značné erozi unijního daňového základu. Je proto zapotřebí zavést efektivní pravidla, e, která by e, pokrývala v nové legislativě co nejvíce těchto hybridních systémů. Proto vítám iniciativu komise a dohodu rady ohledně e, hybridních nesouladů s třetími zeměmi, které efektivně snižuje prostor pro daňové podvody a vyhýbání se daním. Návrh komise pokrývá nesoulady na základě daňové rezidence. Případ Apple ukazuje, že jsou potřeba přísnější pravidla, eh, aby eh, právě podniky, které mohou nejlépe přispět k veřejnému blahu, to také dělali. Abych navázal na operativní pravidla v bodu 9, tam navrhuji jasnou definici eh, nezohledněné pevné provozovny což zahrnuje případy, kdy vzniká nesoulad následkem toho, že není zohledněna eh, pevná provozovna následkem eh, implementace legislativy v jurisdikci, kde se pobočka nachází. Eh, tyto nesoulady mohou vést k dvojímu uplatnění odpočtu a proto nemohou být povoleny. V případě, kdy pevné provozovny nejsou zohledněny, měl by členský stát, ve kterém má daňový poplatník rezidenci, zahrnout příjem, který by jinak byl převeden na pevnou provozovnu. V případě McDonald platila firma daň, ne, neplatila firma daň ani v USA, ani v Lucembursku, což není přijatelné. Smlouvy o dvojím zdanění mezi zeměmi by se měly eh, zabývat eh, ne vyhýbáním se dvojímu zdanění, ale vyhýbáním se dvojímu nezdanění. Eh, ve, eh, ve zprávě eh, také zdůrazňuji, že důkazní břemeno by mělo ležet na vlastníkovi hybridního uspořádání a ne na úřadech jsem přesvědčen, že je třeba dělat ještě více, abychom utěsnili díry v daňových systémech evropských členských států a třetích zemí. V návrhu rady eh, je eh, povoleno členským státům zavádět eh, po omezenou časovou dobu výjimky pro bankovní sektor v případě, že finanční nástroje jsou používány na uspokojování vysokých kapitálových požadavků. Tyto výjimky jsou sice, eh, eh, vykazují sice nedostatky, nicméně přesto je důležité, že návrh rady je dalším dílkem skládanky v boji proti daň, vyhýbání se daní. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům sekretariátu Ekonu za plodnou spolupráci. Já doufám, že se nám dnes podaří přijmout kompromisy, tak abychom na konci dubna mohli přijmout tuto zprávu na plenárním zasedání. Děkuji vám. Děkuji moc krát a teď dávám slovo stínovým zpravodajům. Za EPP je to Sirpa Pietikainen, prosím. Já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodoji a stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci a myslím si, že ta zpráva je podobná jako ta předchozí. Tady v parlamentu eh, nemáme žádné velké spory. Eh, všichni jsme zajedno v tom, že legislativa by měla být zastřešující a že by měla eh, pokrývat otázky, o kterých eh, hovoří návrh komise. Tyto systémy, které se využívají k vyhýbání se daním. Myslím si, že jsme dospěli k velice vyváženému kompromisu, který rádi podpoříme. Děkuji. Děkuji moc krát a za ECR Pirko Ruonen Lerner, prosím. Děkuji vám. Tento návrh směrnice o hybridních nesouladech vítáme. Je v souladu s přístupem k třetím zemím. Děkuji zpravodaji a všem ostatním, kteří se účastnili práce na této zprávě. Zdá se, že všichni máme podobné cíle a těmi je odstranit možnosti eh, vyhýbat se daním prostřednictvím legislativy. Samozřejmě se lišíme v názorech na to, jak toho nejlépe dosáhnout. Je zapotřebí eh, uvést všechny eh, myslitelné situace, které mohou vést k tomuto cíli. A někteří lidé se také domnívají, že musíme zabraňovat tomu, aby vznikaly díry v budoucí legislativě. ale protože máme podobné cíle, tak jsem si jistá, že najdeme kompromis u tohoto návrhu a že to bude brzy. Děkuji vám. Děkuji. Za liberály Nils, prosím. Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také Ulemu Ludvigsonovi za výbornou spolupráci, která probíhala od samého začátku a děkuji za dobrý výsledek. Patrně nebudu přehánět, když řeknu, že tohle byla nesmírně technická zpráva, ale jak víte, ďábel se skrývá v detailech, což platí i v tomto případě. Bylo tam těch ďáblíků několik. Já eh, podám pozměňovací návrhy. Eh, chci povzbudit úleho k tomu, aby byl ještě odvážnější, ještě ambicioznější Děkuji za to, že přijal mé pozměňovací návrhy, z čehož mám radost. Takže myslím, že jsme odvedli dobrou práci a máme radost z výsledku. A ví, příliš více toho říct nemůžu. Jsem nucen hlasovat pro a doufám, že se nám při nejmenším podaří některé zákony zlepšit. A že se nám podaří dosáhnout pokroku v boji proti vyhýbání se daním. Což je dobře pro ty, kteří dnes zveřejnili zprávu Oxfam ohledně toho, co se děje v bankovním světě já přenejmenším doufám, že olej jim aspoň v budoucnu trochu stíží život. Děkuji, nevidím tu nikoho z GUE. Tím se dostáváme k zeleným. Eva Žolí je zastoupena paní Moli Skotkejtou. Moli, prosím. Děkuji moc krát. Já eh, hovořím jménem Evy Žolí, která také děkuje Olomu Ludvigsonovi za jeho práci a za výbornou spolupráci. Eh, Eva Žoli je ráda, že naše pozměňovací návrhy byly přijaty a podpoříme všechny navrhované kompromisy. Jak všichni víme, tohle je důležité téma, které přispívá k boji proti vyhýbání se daním ze strany právnických osob na základě směrnice z loňského roku. Je to ale samozřejmě jenom jeden krok na delší cestě a měli bychom přijmout i další daňovou legislativu, jako je veřejné podávání zprávy podávání zpráv po jednotlivých zemích, což říkám pokaždé, když hovořím, a také společný konsolidovaný daňový základ. Pokud jde o ty zprávy po jednotlivých zemích, možná jste viděli dnešní zprávu Oxfamu, která spočítala, kolik peněz utíká z bank do zahraničních daňových rájů, protože banky nemají povinnost eh, zveřejňování informací. Pokud jde o toto téma, o hybridní nesoulady, domníváme se, že je důležité vyhodnotit tento návrh po třech letech od eh, jeho implementace, abychom eh, se ujistili, že navržená opatření jsou efektivní a že díry v zákonech byly odstraněny a případně textů způsobit poté. Eh, je to jistě užitečný příspěvek a děkuji stínovým zpravodajům i zpravodaji za spolupráci. Děkuji moc krát. Nikdo další se nehlásí? Komise ne? Komise taky nechce mluvit, takže ule. Zhrnutí této dlouhé diskuze, prosím. No, ani to zhrnutí nebude moc dlouhé, ale jak jsem už říkal, eh, chtěl bych poděkovat za dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji Eh, myslím si, že ta je velice důležitá. Souhlasím s tím, co tu zaznělo, že musíme se neustále snažit o to, aby legislativa držela tempo s vývojem událostí. Eh, já jsem dlouho pracoval ve velké společnosti a vím, že člověk se samozřejmě snaží minimalizovat daň, kterou platí. A proto je důležité, abychom e, se tímto zabývali i dále a abychom se průběžně pokoušeli legislativu měnit podle toho, co se děje v realitě v jednotlivých zemích. Děkuji ještě jednou především stínovým zpravodajům. Děkuji. Hlasovat se bude za půl hodiny, tedy dnes a na plenárním zasedání v Dubnu, na druhém dubnovém zasedání. A nyní se dostáváme k bodu číslo 8, fungování franšíz v malobchodním sektoru. Náš zpravodaj je Doru Klaudian Frunculica, kterého tu zatím nevidím. Mají socialisté nějakou představu, kde je? Je na cestě. Na cestě. A myslíte si, na cestě znamená e, za dvě minuty nebo No dobře, tak dvouminutová přestávka, počkáme na socialistu. We missed you. Please take a seat. Tak jsme vám jsme vás postrádali, posaďte se a můžeme přejít k bodu 8, fungování franšíz v maloobchodním sektoru. Náš zpravodaj Doru Klaudian Flunculica, prosím. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, kolegové. Za prvé chci poděkovat stínovým zpravodajům za spolupráci byla dobrá. Franchising hraje důležitou roli právě v jednotném trhu a v rozvoji eh, malobchodního odvětví, ale neplní potenciál, který má v Evropské unii, eh, bohužel. Nedostatek eh, harmonizované aplikace nařízení komise z roku 2010 ve všech členských státech to podkopává efektivitu franšíz. A já si myslím, že kompromisy, které eh, jsme vytvořili s ostatními stínovými, tak pokrývají nejdůležitější témata a reflektují i jednotný přístup k tomu, jak využít potenciál a zlepšit fungování franšíz v malobchodě. Na jedné straně všichni souhlasíme s tím, že nařízení číslo eh, 330 na Evropské komise by mělo být jednotně aplikováno ve všech členských státech a vzhledem k nedostatečným informacím o aplikaci tohoto nařízení, tak je třeba, aby členské státy eh, eh měly eh, možnost tedy eh, spolupracovat a schromažovat a zpracovávat informace o situaci na trhu způsobem, který bude jednodušší. Na druhé straně, kolegové, komise by měla zajistit prostřednictvím nařízení vyvážené zastoupení všech dotčených stran a snažit se o Eh, skutečně eh, dobrou eh, reprezentaci všech dotčených subjektů, tedy kterých se týkají tyto franšízové dohody a mm, snažit, měli by se snažit i posilovat ty samozprávné franšízové organizace na evropské i národní úrovni. Kromě toho je třeba lépe upravit normativní prostředí pro franšízové smlouvy, protože často tam chybí Eh, standardy týkající se pracovně právních podmínek a je třeba tady především vydat takové guidelines, jak by měly takové franšizové smlouvy vypadat a především pravidla o vymahatelnosti v členských státech je třeba také zrevidovat eh, zároveň s hodnocením výzev eh, problémů na trhu, teď především v kontextu vstupu Eh, elektronického obchodu a digitalizace na trh. A chci zdůraznit, že Evropský parlament by měl být aktivně zapojován do všeho, co se týká tohoto sektoru, hm, do přípravy nařízení směrnic o francízách, tak, aby byly adaptované a abychom měli systematičtější regulační rámec, který bude do sebe zapadat. A důležité je také podívat se na dopady práva hospodářské soutěže. Měli bychom se analyzovat v každém členském státě, jak to je. Měli bychom mít takový mechanismus monitoringu prostřednictvím evropské sítě orgánů pro hospodářské soutěž, tak, abychom zajistili spravedlivé podmínky hospodářské soutěže. Naše eh, trhy musí eh, eh, ukládá tato, eh, tuto povinnost hospodářské soutěže. A já vím, já se omlouvám, já eh, se omlouvám, že jsem přišel pozdě, já jsem měl hned z hlediště, jak to šlo. Já děkuji a nyní má slovo, mají slovo naši stínoví za EPP. Eh, děkuji. Za prvé chci poděkovat panu Frunculikovi za zprávu, ono to bylo docela snadné, poněvadž naše výchozí pozice byly velice blízké, náš cíl byl také společný, zrušit bariéry, nebo vyřešit tedy bariéry, které brání obchodu. Eh, pozměňovací návrhy a kompromisy se právě snaží o tento cíl všechny a musíme provést určité změny v nařízení o franšízách, především pokud jde o ty mm, smluvní podmínky a podobně. Také je třeba i se na to podívat z pohledu hospodářské soutěže. Podniky rostou nad eh, původní rámec, který jdou za národní hranice a proto potřebujeme i jednotný prostor této činnosti a je třeba tedy novelizovat nařízení adaptovat což neznamená nutně novou legislativu, spíše bychom měli se snažit zlepšit fungování stávajícího nařízení. A jak řekl i zpravodaj, hospodářská soutěž a pravidla hospodářské soutěže v EU jsou důležité v tomto na jedné straně je třeba zakázat jakékoliv nekalé praktiky, regulární praktiky a za druhé e, musíme e, se zbavit těch praktik, které brání jednotnému trhu. Proto zde role národních států je důležitá. Národní státy musí řádně implementovat pravidla. Výbor IMCO ten eh, diskutoval o, ne, o nekalých praktikách a jsem rád, že, ráda, že také toto se objevilo v kompromisech. Tady, protože tady existuje určité vakuum v naší legislativě. Některé členské státy i uznaly eh, ty škody, které nekalé praktiky páchají a přijali opatření nebo plánují přijmout opatření eh, aby se tento problém vyřešil. Ale ta eh, opatření jsou velice různorodá, roztříštěná a proto nějakým způsobem musíme vytvořit takový jednotný, komplexnější rámec. V minulých letech nekalé obchodní praktiky byly hodně přetřásány a zjistili jsme, že to je velice obecný jev a proto je třeba, aby příslušné orgány přijaly konkrétní kroky proti těmto praktikám. A pokud jde o strukturu textu a kompromisy, tak jsem spokojená no a jsem spokojená se spoluprací, která probíhá dobře a vidím to optimisticky. Thank you very much uh, for the ECR. I give the floor to Stanislav. Děkuji za ECR má slovo Stanislav Ožuk. Děkuji bardzo. Pani předsedající, paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo, paní zpravo... pane zpravodaji, my, paní zpravodajko, myslím si, že toto stanovisko je vypracováno velmi kvalitně, protože upozorňuje na všechny důležité aspekty franšízování. Například analýza trhu, a další relevantní analýzy problémů z dlouhodobého hlediska, zvláště pokud jde o podmínky nákupu, ale nejen to. Tam, kde jde o přímé intervence Evropské komise v případě toho, že vznikne problém, mezi zúčastněnými stranami, jak jste o tom hovořila, se naše frakce nedívá na tuto věc jednotně, nicméně polská delegace to nemůže podpořit. A naše přesvědčení není v souladu s evropskou legislativou o hospodářské soutěži a nemůžeme podpořit ani G a O, kde se žádá striktnější zdanění pro tento způsob podnikání. A to proto, že jsme neslyšeli žádná argumentaci na podporu takového rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. Liberálové se vypařili. GUE nedorazila. Zelení. Vy tady dneska nahrazujete úplně všechny. Já se obávám, že o tomhle jsem nevěděla, takže nemám co říci, nevidím, že by se hlásil někdo další. Chce komise vystoupit? Stručně. Děkuji. Chceme opakovat to, co jsme řekli už předtím. Myslíme si, že ty potenciální problémy s francízováním nejsou ve svém podstatě problémem hospodářské soutěže. Máme tu, my jsme provedli konzultace s členy Evropské sítě pro hospodářskou soutěž i s dalšími zainteresovanými partnery a budeme organizovat také veřejná setkání. A také jsme připraveni přistoupit k jakékoliv revizi pravidel, pokud se to ukáže jako nutné ale v podstatě tedy v této oblasti spíše vznikají nekalé obchodní praktiky, což jde mimo eh, legislativu upravující hospodářskou soutěž. A na závěr tedy dám slovo zpravodaji. Děkuji. Můžu ujistit kolegy, že zohledníme jejich stanoviska, ale po všech těch diskuzích, které proběhly, po všech těch výměnách názorů se stínovými zpravodaji, je naše stanovisko jasné a myslím také dobré pro trh s francízami v Evropské unii. Děkuji. Děkuji. Hlasovat se bude 25. dubna na půdě výboru, takže my to musíme zvládnout hned. A protože nemám nic dalšího na programu, jen hlasování a hlasování mělo začít v 18.05, vyhlašuji přestávku. Dokud se nebude moci hlasovat. Ne, nedělám přestávku, Pervanč pohovořit, protože máme čas. Mám dvě připomínky. Za prvé jsem chtěla říct, že zpravodaj socialistů dorazil včas, ale my jsme vlastně eh, dorazili k tomu bodu eh, dříve. A pokud jde o hlasování, možná bychom měli eh, rozhodnout mezi námi, zda je vhodné hlasovat od 6 večer, kterýkoliv den. A minimálně tedy, původně to bylo pravidlo o pondělí, aby bylo jisté, že dost členů dorazí do Bruselu, aby se mohli hlasování účastnit, takže minimálně v pondělí by tedy hlasování mělo být až v 6. Ano, to je taky důvod, proč teď budeme čekat do 6. A pokud máte nějaké další stížnosti, víte, že tedy dost času a prostoru je na zasedání koordinátorů. Německý eh, předseda dodrž, dělá všechno přesně, namlouvám se.

Dear colleagues. Paní kolegové, <clears throat> můžeme začít hlasovat. Požádám vás, abyste vložili eh, svoje hlasovací karty do přístroje a otestujeme si to. nebo čtyři kolegové ještě nehlasovali. Už jenom jeden. Hlasování je ukončeno, tedy testování je ukončeno. Začneme hlasovat o mé zprávě statistický program. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 58 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 59 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 60 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 8 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh H. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. M pro 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 11. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. M pro 6. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme si, ověříme se to, zahájíme hlasování. Končíme hlasování. Přijato. To byla moje chyba, já jsem neviděl vaši MP7, kdo je pro, proti, Ověříme MP 7. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromis D malé A pro, proti, zdržela se přijato. Podmínovací návrh 12 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromis M s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovat Ample 12 pro. Je nutné otočit stránku pro, proti. Ověříme. mp 12. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. mp 13, kdo je pro? Proti? Ověříme. mp 13, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh I, pro, proti, zdržela se, přijato. M pro 17, pro, proti, zdržel se, přijato kompromisní návrh E malé a s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? zdrželo se? Zamítnuto. Takže budeme hlasovat o kompromisním návrhu bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželo se přijato. návrh 77 stažen, kompromisní návrh L s ústním pozměňovacím návrhem, takže nejprve ten ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní kompromis bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdržel se přijato. A dostáváme se k 2 M 20 pro, proti, zdrželo se přijato, Ample 24 pro, proti, zdrželo se přijato, Ample 25 pro, proti, ověříme. Ample 25, zahajuji. Končím. Přijato. Ample 26 pro, proti, zdrželo se přijato, 84 pro, proti, zdrželo se přijato, 86 pro, proti, zdrželo se přijato, 87 pro, proti, zdrželo se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 88 staženo, 17 pro, proti, zdržel se. Přijato, 18 pro, proti, zdržel se. Přijato, 19 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromisní návrh A, kdo je pro, proti, zdrželo se přijato. Návrh 30 pro, proti, zdrželo se přijato. 31 pro, proti, zdrželo se přijato. 2, Ample 2 pro, proti, při... ještě ověříme, zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 32 pro, proti, zdržel se. Přijato 33, 34 pro, proti, 33 odpadá, takže 34 pro, proti, zdržel se. Ověříme, 33 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Ample 3 pro, proti. Ověříme. Ample 3 zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh C pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromis D, do, pro, proti, zdrželo se, přijato. Kompromis E, nejprve ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. Kompromisní návrh bez ústního, přijato. 48 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. Kompromisní návrh F pro, proti, zdrželo se přijato. M Ample 4 pro, proti, zdrželo se ověříme, zahajuje hlasování. Končím. Přijato. Kompromis G je pro, proti, zdrželo se přijato. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželo se přijato, 56 pro, proti, zdrželo se zamítnuto 57 pro, proti zdržel se, zamítnuto 20 pro, proti zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 21 pro, proti, zdrželo se přijato. A tentokrát jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím. 31. 2 proti. Hlasování k usnesení, k legislativnímu usnesení. Zahajuji. Končím. 43, 1, 2 a nyní ještě rozhodnutí o, o jednání s radou o pravidlu 69c. Zahajuji hlasování. Končím. 4320 Přijato. A tím jsme také přijali rozhodnutí zahájit co nejdříve trialog. A a nyní zpráva pana Ludvigsona k hybridním nesouladním s třetími zeměmi v rámci konzultačního procesu. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželo se přijato. 11 pro, proti, zdrželo se přijato. 12 pro, proti, zdrželo se přijato. Kompromis A pro, proti, zdrželo se přijato. 14 pro, proti, zdržel se. Přijato. 15 pro, proti. Ověříme. 15. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se, přijato. 77 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 20 pro, proti zdrželo se přijato. 21 pro, proti zdrželo se zamítn, přijato. 22 pro, proti zdrželo se přijato. 23 pro, proti zdrželo se přijato. Kompromisní návrh B pro, proti zdrželo se přijato. 26 pro, proti. Ověříme 26, zahajuji hlasování. končím. Přijato. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh C pro, proti, zdrželo se, přijato. 29 pro, proti, zdrželo se, přijato. 30 pro, proti, zdrželo se, přijato. 85 pro, proti, zdrželo se přijato, 86 pro, proti, Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 87 pro, proti. Neviděl jsem pořádně ruce, takže ověříme. Zahajuji. Končím. Je to remíza, takže zamítnuto. 31, 32. Pro, proti, zdrželo se přijato. 33, pro, proti, zdrželo se za přijato. 34, pro, proti, zdrželo se přijato. 35, pro, proti, zdrželo se přijato. 36, pro, proti, zdrželo se přijato. 37, pro, proti. Ověříme. 37, zahajuji hlasování. končím. Zamítnuto 38 pro, proti. Ověříme 37. Zahajuji hlasování. 38, omlouvám se. Moje chyba. Takže teď hlasujeme o 38. Přijato. 39, což je kompatibilní, pro, proti, přijal, přijato. 40 pro, proti, zdržela se přijato. Kompromisní návrh D pro, proti, zdržela se přijato. 44 pro, proti, zdržela se přijato. 45 pro, proti, zdržela se přijato. 46 pro, proti, zdržel se. Přijato. 47 a 48 pro, proti, zdržel se. Přijato. 49 pro, proti, zdržel se. EPP je proti. Ověříme. 49. Končím hlasování. Přijato. 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Vy jste proti. Vy jste pro. Takže si to ověříme. Vy jste zvedl ruku příliš pozdě. Dívám se na koordinátora. Končím hlasování. Přijato. Dobře, že jsme to ověřili. Takže 51 pro, proti zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh E pro, proti zdržel se přijato. 58 pro, proti. Ověříme 58. Prosím zelené, aby hlasovali. Konč, uzavírám hlasování, přijato. 59. Článek 3 odpadá. 60, 61, 62. Pro. Ne, 61 a 5. Pro, proti. Dodržel se. Přijato. 62 pro. Proti. Ověříme. 62. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuta. 63 a 6 pro, proti, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 64 pro, proti, zdržel se přijato, 65 pro, proti. Myslím, že je to zamítnuto, ale ještě si to ověříme, zahajuji. Končím. Zamítnuto. 7. Pro, proti, zdržel se, přijato. 66. Pro, proti, Ověříme ještě jednou. Mělo by to být zamítnuto, ale Končím hlasování. Přijato. Osmička odpadá, 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh F pro, proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis G pro, proti, zdržel se, přijato. 74 pro, proti, zdržel se, přijato. A hlasování k upravenému textu jmenovité. Končím hlasování. 44 pro, někdo proti, dva se zdrželi. Gratuluji. Gratuluji zpravodaji. So, now we vote. my budeme hlasovat o yeah. We voted. o návrhu stanoviska Eh, Dorův Klaudia Frunculica, fungování franšíz v retailovém sektoru, kompromis A pro, proti, zdržel se přijat. Koordinátoři nejvě, dvou největších eh, frakcí se prosím eh, koncentrujte. B pro, proti, zdržel se přijat. Ten návrh 5, ano, 5 pro, proti. Prověříme návrh 5, zahajuji hlasování. Konec, zamítnut kompromis C, pro, proti, zdržel se přijat, kompromis D, pro, proti, zdržel se přijat, kompromis E pro, proti, zdržel se přijat, návrh 14 pro, proti, prověříme, zahy hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Kompromis F pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis G pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis H pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis i pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis je pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis K pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis L pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis M pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis N pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis O pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní jmenovitě hlasujeme o celém návrhu v této podobě za hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 1 proti, 1 se zdržel. Blahopřeji zpravodaji. A nyní nakonec, nakonec ano. First, let me announce you what you, where we going to vote. We vote on... Budeme hlasovat o námitce, týká se PRIPS a konkrétně eh, nařízení mm, jehož, tedy delegovaný akt, jehož název je příliš dlouhý, nebudu to přečítat, je zde návrh, abychom hlasovali en bloc Samozřejmě. Kromě dva a citace jedenáct, takže a, a až H zde máme. Takže pokud ale nejsou námitky, můžeme hlasovat unblock. Bude pro, proti, sešlo se přijat. A nyní jmenovitě o celém návrhu. Zahajuji hlasování. One more to vote. Ještě jeden hlas chybí, takže dobře, konec hlasování. 41 pro, jeden proti, jeden se zdržel, takže přijato. Děkuji, děkuji vám všem. A příští schůze se bude konat v pondělí 10. dubna od 3 do 18.30 a v úterý 11. dubna od 9 do 12.30. Děkuji. Končím schůzi. Thank you.